kolegyně, kolegové, myslím si, že bychom měli zahájit naši schůzi, přestože tady zatím nejsme všichni. Já vítám všechny a prvním bodem programu je přijetí pořadu jednání. Já vám chci sdělit, že můžeme mít poněkud změněný program, protože kolega Baštináru bude muset odejet dříve, takže možná, že jednání o fondu soudržnosti bud si vyslechneme poněkud dříve. Pokud eh, se to stane, tak já vám to chci pouze nyní změnit. Zatím tady není žádná navrhovaná změna programu Já tedy jenom eh, zopakuji to, co normálně říkám, že to jsou ty časové jako úseky pro jednotlivé body eh, na programu, ty časy, které jsou tam uvedeny, jsou pouze orientační, tak prosím buďte připraveni na všechny okolnosti, eh, aby se eventuálně ty časy mohly malinko posouvat, eh, tak uvědomte si tuto, tuto věc. Druhá věc, to je schválení zápisu ze dvou schůzí v březnu 18.19 a března a 22.23 23 duben. Jako obvykle zápis byl rozdán, je k dispozici a bude považován za schválený koncem tohoto zasedání. Nebude-li žádná námitka ze strany nikoho. E, třetí bod, e, sdělení předsedkyně. Já bych chtěla přednést jedno sdělení a chtěla bych vám e, předložit své hodnocení procesu MFF a mm, jako předsedkyně tedy bych přece jenom byla ráda, kdyby bylo více účastníků v sále, takže toto sdělení přednesu později v průběhu dne, až tady bude více účastníků. E, čtvrtý bod na programu e, provádění strategie EU pro mládež 2010 až 2012. Máme tady návrh stanoviska k posouzení a paní Anderson je tady, tak jí dávám slovo. jeden z důsledků ekonomické krize v posledních letech eh, je eh, obrovský dopad krize na mladé lidi, kteří ještě studují nebo hledají práci. Studie ukazuje, že zhruba 6 milionů mladých lidí eh, v Evropě jsou bez práce a procento nezaměstnaných mladých je 50 a více procent v zemích, jako je Řecko, Španělsko a podobně. A pravděpodobně toto číslo bude ještě dále dále růst a mnoho poslanců vyjádřilo zneklidnění eh, z této situace. A eh, je tady také otázka mobility, eh, migrace jako možnost řešení této situace. Na současné úrovni v Irsku E, také jsou e, velké problémy. Některé komunity mají e, velice negativní dopady, o to jste možná slyšeli dnes ve zprávách, jaký dopad měla manifestace v celém Irsku. Je to především problém malých měst a malých vesniček. Já vítám pozměvací názor paní Manzalis, která apeluje na vytváření pracovních míst v roce 2011 podle eh, statistik eh, z jihu eh, Irska emigroval vysoký počet lidí a v roce 2012 se ukazuje, že emigrace se dále vzrostla a že tady je 87 tisíc lidí Irů, kteří emigrovali. To znamená rozdělené rodiny, oslabené komunity a podobně. Eh, vláda na centrální úrovni i samozpráva na místní úrovni vyčísluje velké ztráty a může to mít samozřejmě velký dopad na budoucnost těchto komunit. Eh, v mnoha členských zemích eh, se hovoří o podobných problémech Eh, souhlasím s tím eh, pozměňovacím návrhem paní Sanchez, eh, která uvádí, že nebudeme-li řešit problém nezaměstnosti mladých, může to vést k velkému snížení důvěry vůči EU a bude to znamenat také ústup demokracie. Garance pro mládež, myslím, se snaží řešit nezaměstnanost mladých z dlouhodobého hlediska, zejména dlouhodobou nezaměstnanost a mm, je tedy důležité, aby záruky pro mladé mladé eh, fungovaly a aby byly náležitě financováni. Eh, jak je poznamenáno v jednom pozněvacím eh, návrhu, ILO doporučuje 21 miliard eur pro uplatnění programu záruky pro mladé v celé Evropě, ale zatím je pouze 6 milion, miliard. 6 miliard není dost, to není dostatečné. Chceme-li být seriózní při řešení nezaměstnosti mladých a dlouho dlouhodobé nezaměstnanosti musíme eh, konat jinak. Eh, potřebujeme mít určité závazky, které budeme plnit eh, vůči mladým v rámci programu záruky pro mladé. A zástupci organizace mladých jako European Youth Forum nebo další na v severním Irsku zdůrazňují, že tady jsou velké výzvy, kterým čelí mladí Obožuji, eh, když eh, nyní jsou na řadě stínoví zpravodajové a za jednoho zpravodaje z EPP bude hovořit pan Fanis Leroy. Ano, děkuji vám. My jsme vyslali jednoho z našich nejmladších členů, ale on tady bohužel nemůže být. Děkuji vám, jsem rád že tady také vycházíme z naší strategie. Nejdůležitější je uvědomit si na decentralizované úrovni, že je třeba investovat. A to začíná již se školstvím na prvním a druhém stupni. Je důležité také si uvědomovat stávající situaci a eh, hledat optimální propojení trhu práce s počtem mladých lidí, kteří hledají práci. A to se týká především e, úrovně lokální, městské, regionální. A podíváte-li se na demografický vývoj, pak máme zvláštní situaci. My máme ekonomickou finanční krizi a dochází k takové přechodné situaci. Podíváte-li se na ek- evropskou demografickou situaci, tak uvidíte, že v mnohých částech Evropy za 10-15 let bude nedostatek mladých do vzdělaných lidí. Podíváte-li se na všechny ty šedivé starší seniory, kteří budou potřebovat eh, pomoc, tak tady nebude dostatek lidí na péči o tyto občany. Takže je nutné investovat aby existovaly služby také ze středního dobého hlediska. Když budeme investovat do mladých lidí nyní, tak to znamená, že budeme mít lidi na trhu práce pro služby v oblasti péče o seniory a také v oblasti reálné ekonomiky. My v současné době musíme se chovat tvůrčím způsobem a musíme umožnit mladým lidem vstup na trh práce, tak aby získali zkušenosti. Nesmíme o tyto lidi přijít v souvislosti s novým uspořádáním trhe práce. A to je to, co mi leží na srdci. Z dlouhodobého hlediska již nebude trvat, eh, přetrvávat stávající situace, proto musíme do mladých lidí investovat. A za druhé, se, je to ta částka. E, možná není příliš vysoká, ale jestliže nemáme více peněz, pak musíme e, peně, e, peníze lépe investovat. Nedá se, znáte Morův zákon, je to tedy je to cosi s rychlostí na internetu a tam se říká, že tato rychlost se každý rok zdvojnásobuje. Tento zákon není zde. Nefunguje, ale je třeba peníze vydávat integrovaně a lépe. Máte sociální fond a celá řada činností bude fungovat v rámci tohoto systému a já jsem rád, že finance dotace eh, mohou přijít z sociálního fondu a také z regionálního fondu a tyto peníze můžeme investovat například do lepšího vzdělávacího systému a školství. Možná, že bychom potřebovali více peněz, ale já si myslím, že potřebujeme tyto peníze především vydávat cíleně. Na evropské úrovni není možné dále vytvářet a e, další peníze v rozpočtu na další léta. Tak pan Lohan se chce zaměřit na podnikatelské prostředí. To je důležitá věc. Porovnáte-li Evropu se Spojenými státy, anebo nedávno jsme navštívili Koreu. A tam jsme sledovali vývoj situace. A tady musíme eh, přemýšlet o zlepšení našich eh, výsledků v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tam je, eh, může vzniknout daleko více pracovních příležitostí. A to se může dít všude. Jestliže vy jste připojen na web a můj eh, kolega zde taky, tak eh, můžete žít klidně v malém městě anebo na vesnici a tam můžete také vydělávat a pracovat. Jedna pětina nových pracovních míst bude spojena s internetem, s webem a toto nám pomůže. A my musíme vytvořit proto prostředí a pak také přijdou pracovní místa. To jsou nejdůležitější věci, které má naše skupina na srdci. A pak tady máme musíme si uvědomit, že tato situace je závažná a za 10-15 let budeme potřebovat všechny dobře kvalifikované mladé lidi zde v Evropě. A nemůžeme akceptovat eh, to, že se tato generace označuje za ztracenou generaci. Je třeba těmto lidem nabídnout buď práci, anebo kvalifikaci, anebo vzdělávání já jsem si vyslechl ministra školství, který řekl, že v Irsku se vytvořila integrovaná centra, kde je kombinace všech tří stupňů vzdělání, včetně univerzitního vzdělání, tak, aby lidé byli připraveni na pracovní budoucnost. Takže důležité jsou investice ve státech, v městech a to je stejně důležité jako náš nástroj, který bude nyní vládnout trhem. Děkuji vám, Lamberte, a nyní za eh, socialisty paní Vasilice. Děkuji vám. Uplatnění Evropské strategie pro prvním cyklu 2010 až 2012 eh, eh, ukazuje, že je třeba vytvářet eh, vazby mezi návrhy komise a návrhy více sektorovými. České státy to velmi dobře přijaly. To je otázka modelu tato strategie opět eh, ukazuje, že je možné podpořit eh, úsilí členských států ve snaze eh, snížit nezaměstnanost mladých a dále je tady také o lidi, kteří nemají kvalifikaci, nemají diplom a mají tedy v tomto smyslu proměly. Myslím, že to je velice eh, pozitivní. Strategie umožnila členským státům eh, udržet si eh, priority na národní úrovni a také mít i chuť vypracovat si vlastní strategii pro mladé. To také vytváří i vazbu mezi tímto sektorem a dalšími politikami, například politika zaměstnanosti, o které tady hovořili kolegové. Tyto strategie umožnily eh, také institucionalizovat určité struktury a mechanismy na národní úrovni v členských státech. Myslím, že výzvy, eh, kterým čelí mladí kvůli krizi, by měly být eh, hlavními směry, ve kterých budeme působit, aby členské státy mohly zlepšit eh, své přispění v rámci programu pro mládež a také lépe přispět eh, programu Evropa 2020 pro další tříleté období v strategii EU pro mládež. Samozřejmě klást důraz je třeba na zaměstnanost, na podnikavost a také je třeba eh, klást důraz na podporu pro mladé, ať už žijí v jakémkoliv prostředí, na venkově, ve městech eh, nebo i v některých eh, znevýhodněných oblastech. Stejně tak je důležité podpořit rozvoj podnikatelských schopností, tvůrčí schopnosti mladých. Je třeba jim pomoci, aby se zapojili do posouzení místního trhu práce a umožnit jim být ve vztahu se zástupci místních či regionálních orgánů. E, tyto orgány mohou velmi přispět k uplatňování i vytváření programu pro mládež. Děkuji. Jean Žaka tady mezi námi nevidím. Tak pan Vlasák také není mezi námi, takže nevím, zda Dali eh, vy chcete hovořit za ALDE? Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Eh, kolega Riko Pokre nemůže být dnes mezi námi, nemohla dnes přijít a požádala mě, abych eh, hovořil za ní. A nejdříve chci poblahopřát paní Andersen za vykonanou práci. První věc, kterou paní Pakolinen zdůrazňuje, že strategie 2020 obsahuje jeden závažný cíl a to je snížení počtu předčasných odchodů ze školy. Jde o to, aby mladí lidé ne ukončovali předčasně eh, školu, své vzdělávání a toto číslo se má zlepšit minimálně o 10 Zatím nevíme, jak na to. Nemáme na to metodologii a skutečně když budeme investovat do školství, tak to nestačí. My především se musíme zaměřit na otázku rodin. Je třeba o tom diskutovat v rámci polit, rodinné politiky a o tom bychom měli diskutovat v budoucnosti později, protože EU nemá společný přístup přístup právě k této závažné otázce. Je to spíše sociální problém než problém v oblasti vzdělávání. Paní Pakarinen by dále chtěla zdůraznit, že klíčové kroky se musí odehrát především na národní úrovni a také eh, to města a vesnice, tedy místní společenství, musí sehrávat svou e, roli. Již e, jsme tady také slyšeli, že se vytváří společná centra, e, která pomáhají mladým lidem a také jim nabízejí poradenství zpravodajka hovořila o emigraci v, z Irska ale například Lotyši a Litevci zase emigrují do vaší zemi. To znamená, že dochází k takové cirkulaci mladých lidí po celé Evropě. Jeden ze eh, závažných návrhů je takzvaná záruka pro mládež. A jde o to, aby Erasmus obsahoval zvláštní kapitoly zaměřené na zaměstnanost. E, nevíme, zda je to možné, ale toto je návrh stínového zpravodaje ALDE. A na závěr se tady hovoří o tom, že je důležité vytvářet eh, nová pracovní místa, také toto jde ruku v ruce z regionální konkurenceschopnosti. A na závěr je třeba říci jedno, že tady existují dva různé systémy v Evropě v odborné přípravě. V německy mluvících zemích tento systém vypadá úplně jinak, než v zemích, které vstoupily do EU po 2004. V Německu lidé, kteří chtějí eh, mít odborné vzdělávání, tak eh, celou dobu tráví v podnicích a jenom jeden nebo dva dny ve škole. Zatímco v jiných zemích je to jinak. Eh, tam sedí mladí lidé ve škole, která není dostatečně vybavená a poté, co odejdou ze školy, tak nemají žádné možnosti zahájit práci, protože nemají příslušné dovednosti. A potom budeme mít celou řadu mladých lidí, kteří formálně ukončí z e, školu, ale nebudou dostatečně vzdělaní a kvalifikovaní ale změna v profesionálního odborného systému e, není možná rychle, protože to trvá pět až deset let. Toto závisí také a záleží na podnikatelích. Oni musí souhlasit s tím, že budou vzdělávat a e, připravovat mladé lidi. Na to potřebují mít také své zdroje. A jestliže se toto nezmění, pak situace především v nových členských zemích nadále zůstane špatná. Děkuji vám. A nyní paní Lukačevská. Děkuji bardzo, proszę Państwa. Wszyscy zgadzamy się z tym, że jest... E, e, děkuji. dámy a pánové. E, já myslím, že můžeme souhlasit, že nezaměstnanost mladých je velký problém Když se podíváme na země, jako je Německo, kde nezaměstnanost mladých je pod 10%, eh, v Německu je to 9,7%, tak si myslím, že eh, je to opravdu eh, mm, příklad, který bychom, kterým bychom se měli inspirovat. Souhlasím s panem Lambertem, že je tady otázka mm, trhu práce, když si mladí lidé vybírají Eh, tak eh, by eh, se mladí lidé měli přizpůsobovat situaci na trhu. A možná, že bychom měli připomenout, že již dříve Evropský parlament schválil balíček pro evropskou mládež European Youth Package a eh, v roce 2010 až 2018 eh, se reaguje na mobilitu mladých, investice pro mladé, strategie eh, pro mladé a také jsou tady další iniciativy pro zaměstnanost mladých, které podporuje několik miliard er- eur. Ovšem po problémy mladých rostou, jejich potřeby také rostou. E, pracovní místa nevytvářejí politici, pro politic, e, pracovní místa vytvářejí e, podniky. Potřebujeme mít tedy regulační rámec, který by vytvářel nová pracovní místa nebo Eh, který by eh, podporoval mladé lidi, aby vytvářeli oni sami eh, pracovní místa. V Evropském parlamentu bychom se měli také podrobit autokritice, protože také se vytvářejí určité problémy pro zaměstnavatele a zaměstnavatele pak v důsledku toho limitují vytváření pracovních míst. Můžeme se podívat na to, co je tady nabízeno v oblasti odborné přípravy. Je tady malý počet nabízených míst, nabídek, které se spíše e, obracejí na mladé lidi s vysokoškolským vzděláním obecné povahy. E, lidi studují polytechniky. Já si nejsem jistá, že to je velmi efektivní. Když se podíváme na statistické údaje, a vidíme eh, volbu mladých lidí, tak eh, konstatujeme, že eh, se pořád obracejí na všeobecné vzdělávání, nehlásí se na technické odborné vysoké školy. Hovoří se o odborné přípravě, ale my vynakládáme miliony eur na různá školení a lidé dostanou mimo strukturu eh, nezaměstnaných, eh, seženou práci na 6 měsíců, ale po těch 6 měsíců jsou opět nezaměstnaní. Takže eh, mnoho takových školení vlastně se organizuje jen proto, aby se využili peníze a ne proto, aby se skutečně vyškolili lidé. A to jsou peníze z Evropského sociálního fondu. Snad by byla dobrá iniciativa, kdybychom zorganizovali fórum eh, s, se zástupci eh, mladých nezaměstnaných z celé EU. Měli bychom vyslechnout jejich eh, zkušenosti a poučit se od nich, jaké narážky narážejí. Because we, we, we will start the time of the other report soon. A nyní Mazzoni. Eh, eh, Děkuji. <clears throat> Já bych chtěla vyjádřit svůj respekt k tomuto návrhu, který zdůrazňuje kontinuitu při vzdělávání a zaměstnanosti. A tady je jasné, že musíme také přispět k tomu, abychom vytvářeli nástroje, které skutečně eh, přispějí k dosažení toho cíle. U této příležitosti tohoto stanoviska bych chtěla říct si dvě takové myšlenky. Zdá se, že je to tak, zejména co se týče návrhu komise, jako bychom se dnes narodili v okamžiku, kdy tedy eh, se předkládá tento návrh, tedy balíček pro budoucnost a potom se snažíme do budoucnosti najít tyto nástroje, které by měly zaručit určitou kontinuitu v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Ale nebereme ohled na současnou situaci. Měli bychom brát ohled na to, že v dnešní eh, situaci eh, bychom měli zajistit tedy to přiřazení, zařazení na ten pracovní trh a ta situace mladých lidí, kteří žijí v té krizi, žijí v očekávání, čekají, že budou vytvořeny nástroje, kterými se budou moci začlenit na ten pracovní trh. Za druhé, Nezaměstnanost mladých, to je fakt, kterým bychom se měli zabývat, vzbuzuje to znepokojení. Měli bychom se postarat o vzdělání, odbornou přípravu a také vytvářet takový kulturní růst mladých lidí, aby mohli na pracovní trh vstoupit. A já bych navrhla, abychom se podívali na to, například kolik žen je nezaměstnaných. Je to obrovské číslo. A souvisí to s tímto fenoménem. Prostě souvisí to také s potlačováním práv žen. Ženy mají nižší úroveň vzdělání a přispívá k tomuto dramatickému jevu nezaměstnosti. Myslím si, že u této příležitosti bychom ten návrh měli využít a abychom tam přispěli ještě těmito tématy. Helos. A děkuji, prosím další. Είναι αλήθεια ότι ε, η ανεργία των νέων ano, je to pravda. Nezaměstnanost mladých je opravdu vysoká v zemích jako Řecko, Španělsko, Portugalsko a podobně. Nezaměstnanost mladých je to 64% ve Španělsku a Řecku. Není to fenomén, který jsme znali z minulosti, že eh, jsme měli přizpůsobovat naše systémy vzdělání, aby lidé mohli pracovat. Dnes v podstatě už nejsou takové sektory hospodářství, kde by mohli pracovat. Máme nezaměstnanost, ale máme tu celkové zhroucení toho eh, výrobního sektoru potřebujeme také zavést reformy pro hospodářství a e, školního vzdělávacího systému, aby mladí lidé mohli reagovat na tu um, novou situaci. Často se dělá ta chyba, že v době krize e, se dělají taková opatření, která znamenají jakoby návrat do minulosti, i tedy hospodářství a průmyslu a vede to často k bankrotům a při zaměstnávání mladých se setkáváme se stejným problémem. Jak je uchopit? Když máme takové velké problémy, tak často eh, to spočívá jak v centrální a regionální úrovni, že rychle pošlou někam eh, peníze, ale nemá to ten účinek. Potřebujeme nové způsoby, nové druhy zaměstnávání a kromě toho také hospodářství musí oživit určité sektory. To je důležité. Nemůžeme říct mladým lidem prostě najdi si nějakou práci s podmínkami, které bychom nepřijali ještě před několika eh, lety nebo běžné u nás mm, dnes musí pracovat mladí lidé za 400-500 eh, eh, euro a říkáme jim tedy studovali jste a máte znalosti, ale musíte vykonávat nějaké podřadné práce za malou mzdu. Takže to jejich život se činí velice obtížným a hodně mladých lidí, eh, ti nejlepší, ti tvůrčí z Řecka, Portugalska, Španělska odchází třeba do Británie nebo do Německa ještě daleko a tam najdou svoji práci a my ztrácíme i pracovní sílu, kterou potřebujeme v naší společnosti i pro provádění těch reform v naší společnosti i na úrovni regionální politiky. Například regiony, aby se připravili na to nové programové období, musí využívat znalosti lidí, kteří vědí, jakým směrem se budeme ubírat směrem toho inteligentního a udržitelného rozvoje, ty, kteří mají akademické vzdělání. A tito lidé by měly působit na úrovni regionálních e, úřadů, aby tyto programy připravily. Jinak skolabuje celý systém. Ještě chci říct něco konkrétnějšího. Potřebujeme tedy nástroje, kterými bychom mohli mladým lidem pomoci rychle, aby našli práci, to, to Youth Guarantee, ta záruka pro mládež, to je dobré, ale nemáme na to peníze. Musíme najít prostředky v Řecku a Španělsku, abychom takovéto činnosti financovali. Ale prostředky na to nejsou ani na celoevropské úrovni, protože 0,6 celoevropského BIPSE na to přiřazuje a potřebovali bychom nejméně 20 miliard pro mladé lidi. A už jsme slyšeli z různých stran v parlamentu, že nezaměstnanost eh, bude stát 150 miliard a my investujeme jenom 6 miliard, abychom eh, pomohli mladým lidem najít práci. Potřebujeme také flexibilní nástroje. Mladý člověk, který začne nějakou práci, jde třeba do banky, ale tam nedostane peníze. Jasně, teprve eh, začíná, takže potřebujeme pružnější nástroje v každém členském státě, v Evropské unii by měly být takové možnosti, aby se eh, dařilo tomu podnikatelskému duchu eh, v oblasti sociální aby se podpořily inovace, aby sami mladí lidé mohli vytvářet ta pracovní místa. s svým podnikáním v oblasti mm, sociálních témat a tak. Eh, jinak to hospodářství zkrachuje. Když se chce mladý člověk se postavit na vlastní nohy, kde tedy eh, vezme ty finanční prostředky? musíme hovořit na celoevropské úrovni, týká se to jenom jednotlivých zemí. A myslím, že je to dobrá věc, že minister financí v Německu hovořil o změně hospodářské politiky a měli bychom to převést i na tu institucionální úroveň. Děkuji. Eh, děkuji a jenom prosím o větší stručnost. Eh, děkuji, paní předsedkyně, já budu velice stručná. Tři poznámky. Eh, je to opravdu základní problém Eh, prioritní. Samozřejmě politikové eh, nevytvářejí pracovní místa, ale jednu věc mohou udělat a sice řešit problémy. Eh, problémy občanů a tady konkrétně problémy mladých, který je největším problémem. Reformy, které bylo třeba udělat, tady určitě jsou a ovlivňují pružnost pracovního trhu. Říká se, že je třeba změnit vzdělávací vzdělávací systémy nejsou zase tak špatné, když máme opravdu dobře připravené eh, mladé, kteří nenacházejí práci doma, ale najdou ji v zahraničí, tak nejsou špatně připravení. Není to problém vzdělávacích eh, problémů. Často je to ovšem problém ekonomického systému, krize. Je to prostě mnohem širší systém, než to vypadá. A třetí poznámka. Jestliže všichni souhlasíme, že toto je největší výzva, na kterou my politici narážíme eh, v těchto dnech, tak my, poslanci, rozhodně musíme žádat, aby se posílil evropský much. Uh, I just owe you a... Děkuji. Já... Já také bych vám chtěla sdělit, že výbor pro kulturu bude 17. června hlasovat, takže my jsme mm, zaslali návrh, či obdrželi jsme návrh zprávy, aniž by se konala diskuse, ale posléze eh, se bude u nás také ve výboru hlasovat a sice zítra budeme hlasovat. Bylo předloženo 28 pozměňovacích návrhů. Jestliže budete mít potřebu dále ještě korigovat a doplnit eh, zprávu hladního výboru, pak to uděláme ústními pozměňovacími návrhy, tak abychom nenarušili celý proces. Prosím, kdo bude chtít předložit další pozměňovací návrhy, tak prosím, prosím eh, spojte se s příslušnými politickými frakcemi, tak abychom nenarušili celý proces. Eh, takže děkuji vám za eh, to a můžeme přistoupit k dalšímu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 nyní chtěla připomenout jednu věc. Včera se nám podařilo přesvědčit radu o ekoinovaci v rámci EFD a trvalo nám to čtyři měsíce, než se nám to podařilo. A já vidím, že tady stínoví zpravodajové nejsou, ale jsou tady kolegové, které kteří je zastupují. Je tady zástupce Tomase Deutsche? Ne, není. A je, nyní tedy přejdeme k Alde. Já jsem pochopil, že nemáme příliš mnoho času a proto pouze stručně. Chci poděkovat panu Nilsonovi za to, co vykonal a paní Pakarinen chce zdůraznit, že tady máme opravdu nevyužitelné rezervy v oblasti ekologické inovace a to je velký kapitál pro Evropu v oblasti konkurenceschopnosti na globální úrovni. Nové inovace ekoinovace také přispívají k trvalé udržitelnosti a vytvářejí pracovní místa. Je tady celá řada pozitivních věcí, Eh, o kterých paní Pakarinen hovoří a já také podporuji vše to, co je v této zprávě. Ale jedna věc by měla být ještě doplněna, eh, že my se nadále eh, zaměřujeme na priority, na ekologické věci, a možná, že by bylo lepší tam přesně zakotvit, jak nový zákon eh, všechno toto bude podporovat. Je to skutečně výsledek boje eh, v rámci trialogu. A stínová zpravodajka chce zdůraznit, že je třeba se zaměřit na úzká hrdla v komercializaci ekologické inovace. Takže je třeba se zabývat také situací na národní scéně. A nyní Nikos Rizohelo za zelené. <clears throat> Θα είμαι σύντομος, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρος. Já budu stručný, děkuji paní předsedkyně. Potřebujeme nové přístupy i v oblasti zaměstnávání a hospodářství. Ekologické inovace nám dávají velké možnosti pro růst i v nových oblastech podnikání a vytváření pracovních eh, míst. Pan Barroso na plonu řekl asi před rokem, že 20 eh, milionů pracovních míst eh, může být vytvořeno v tom zeleném hospodářství. To znamená, ekologické inovace jsou důležité, potřebujeme je, ale i v rámci té regionální a politiky a politiky soudržnosti. Pokud nebudou eh, začleněny i tam, tak ztratíme mnoho možností vytváření nových pracovních míst. Uvedu několik příkladů. Například u nás v hornictví máme inovativní technologie, To znamená, vlastně recyklujeme jsou starého nový eh, z těch základních surovin, vytváříme nové eh, suroviny. I co se týče vodohospodářství, tak se snažíme neplýtvat eh, a ne přepravovat je na velké vzdálenosti, ale vodu znovu upravovat. V oblasti energii ne všechny regiony mají zemní plyn nebo ropu, ale je to velký sektor. Nejen to, co dnes vidíme u větrné energie nebo fotovoltaiky, jsou to programy, které by měly být realizovány a používat třeba rostliny pro vytváření elektrického proudu. Představte si, že budete používat nějaké barvy pro nátěr domu a budou tam látky, které můžeme používat i pro výrobu e, energie. Je třeba to propojit a říkala paní předsedkyně, potřebujeme dlouhou dobu konzultací a slyšení, abychom e, tyto otázky dobře pochopili a mohli je propojit. Když jsme hovořili o fondech soudržnosti, tak jsme také tuto složitou tematiku museli nejdříve dobře pochopit a analyzovat. Ekologické inovace to je něco nového, dynamického. Jsou to různé zprávy eh, z ostavu životního prostředí a s tímto souvisí. Tady již nebude hovořit žádný další řečník. To tak vypadá, to znamená, že za ECR nikdo nebude mluvit, takže na závěr, prosím, máte slovo ještě vy. Děkuji. Já také vyzývám ostatní kolegy, aby předložili pozňovací návrhy. Pokud se týče pozňovacích návrhů, tak musíme rozhodnout poměrně rychle protože situace v Evropském parlamentu je následující. Před několika dny rozhodla o předsednictví, že návrhy z vlastní iniciativy, jejichž příprava trvá již déle eh, než 6 měsíců, tak jejich příprava bude eh, přerušena a bude ukončen celý tento proces šestý. A proto začaly výbory pracovat velice horlivě a my jsme také tak museli postupovat. Konference předsedů zatím ještě nerozhodla, zdali tato zpráva dostane výjimku a e, o tom bude rozhodnuto tedy až 6. června. A proto je lhůta pro pozňovací návrhy zítra v 6 hodin večer. Takže prosím, předložte pozňovací návrhy do zítra, do zítřka 6 hodin večer a pak budeme mít více času, jestliže bude konferencí předsedů rozhodnuto o výjimce. Takže tímto bych chtěla ukončit tento bod a nyní můžeme přejít k dalšímu bodu. Vidím tady všechny přítomné a potřebné řečníky, takže myslím si, že se do toho můžeme pustit. A nyní se tedy zabýváme bodem číslo 6, který se e, týká dopadu rozpočtových omezení pro regionální a místní orgány, pokud jde o výdaje ze strukturálních fondů EU. Spravodajka je paní Mazony, která také pozvala dva experty, aby nás seznámili se svými názory, takže nejdříve budou hovořit experti a posléze bude hovořit zpravodajka. Jsou, je tady pan Eh, Jorge Núñez Ferrer, který je vědeckým pracovníkem Centra pro evropská politická studia CEPS. A pak tady máme pana Maria Mustiliho, profesora ekonomie a managementu na druhé Neapolské univerzitě. Takže nejdříve bude hovořit Jorge. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za pozvání, jsem k vám. Já jsem já již delší dobu pracuji v oblasti evropských fondů a koordinuji eh, platformu pro inteligentní města a zabývám se regionálními otázkami. Chtěl bych vás seznámit s vašimi, s mými názory. Já jsem si se jsem se seznámil s tímto stanoviskem a také jsem z něho vycházel při své prezentaci. Já tedy chci začít s harmonogramem. A také tady vidíte na obrazovce, že je tady graf. Tady vidíte, že regiony před krizí rostly více. To znamená, že u regionu došlo k největšímu pádu v oblasti HDP. To je věc, kterou musíme brát v potaz, protože když lidé hovoří o krizi, tak říkají, ano, nyní je všechno složitější, ale proč je tomu tak, že ti, kteří statisticky byli nejlepší, jsou na závěr nejhorší. To je velice důležité se tímto zabývat, protože opravdu to si musíme promyslet, proč tomu tak tak je. Nejdříve otázka zní proč. Vy já vám chci ukázat věc, kterou znáte. Máme tady peněžní toky a tak dále. Máme také e, přímé investice v jednotlivých zemích, ale mnoho těchto peněz to byly bankovní operace. Nebyly to produktivní operace a Eh, mnoho věcí, které se dělalo, eh, se nedělalo v oblasti výrobní. A pak je tady jeden viditelný bod, protože se například eh, půjčky jsou e, daleko přísnější v Německu, potom ceny domů v Německu také klesly za posledních 30 let, ale tam, kde v těch zemích, kde bylo volné, tedy snadné půjčovat si peníze, tak tam došlo e, k nárůstu cen. Takže je to přesně opačně, než by to mělo být a my musíme být opatrní v oblasti eh, budoucího programování. Lidé v 80. a 90. Eh, letech se domnívali, že celá teorie se změní, ale li, eh, také se hovořilo že o tom, že lidský kapitál je důležitý a potom byla eh, schválena Lisabonská strategie. Sice to bylo eh, vážné, ale málo se to aplikovalo. Já jsem pracoval v ekonomických záležitostech a já si vzpomínám, že komise varovala Irsko, že může k něčemu dojít. A Irsko řeklo, a my jsme na tom skvěle, co na, k nám nám do toho strkáte nos. My opravdu se nám daří dobře a po několika letech to dopadlo, jak všichni víme, že to dopadlo. A nyní já chci tady se vás seznámit s realitou. Ano, eh, kompakt pro růst je důležitá věc, ale uh, zatím eh, se domnívám, že příliš eh, rychle z krize neunikneme. Mnoho lidí se domnívá, že nastane jakýsi skvělý recept a eh, že krize rychle pomine, ale tomu tak asi není a potom také cílené investice, ale systemické změny jsou také důležité. Musíme se podívat, jak by to fungovalo. Lidé říkali, že protože tady nejsou peníze, tak budou muset místní orgány provádět systemické změny a to je také pravda. A potom také další finance a pákový efekt. Já vím, že musíme používat pákový efekt pro soukromé finance. Musíte mít nástroje, různé nástroje, ale víme, že i pákové efekty e, jsou vlastně také dluhové nástroje a proto e, se budou všechny orgány snažit e, převést břemeno na zákazníky. A to znamená, že veškeré zda, infrastruktury, které byly dříve zdarma, tak se možná jejich financování a poplatky změní. jestliže se daní budou platit deficity, potom tam bude vlastně dvojí dů, uh, uh, úder. To znamená, že tady bude vyšší zdanování a také vyšší daně a to může také sehrávat svou cenovou roli v budoucnosti. je, já nechci říci, že budeme více američtí, ale problém bude, jestliže budeme více američtí a současně dánští, ale to nebude nikdy fungovat. Nemůžete mít oba dva modely na, současně. A potom Potom tady máme různé další eh, scénáře regionální a potom tady máte pákové financování, eh, půjčka za půjčku. Já jsem se zmínil o rizicích a důležité také je, eh, že tady se vedou příslušné diskuse a rozhodnutí o rozpočtu zatím nepadlo. Regiony spozdily své přípravy a to jsou jenom některé regiony. A potom primární věc je ta, že všech no, bude úspěšné na státní a regionální úrovni, jestliže budeme provádět také řádné plánování, ale to se neděje. Vidíme, že tady jsou špatně připravené projekty na poslední chvíli. Jestliže nebudeme mít mechanizmy, jak toto vyřešit, tak eh, nezvládneme celou situaci. My, a my si nemůžeme dovolit slabé programy, ale pravděpodobně k tomu dojde a budeme se s tím muset vypořádat. Nevíme, jaká práce je před námi a já tady píšu, já tady nezačínám s energií a s klimatem. To je sice krásné, ale tady, když hovoříme zaměřenost na inovaci, tak to se netýká pouze výzkumu, ale jde o to, abychom také eh, eh, Eh, uvedli do praxe věci, které máme, tak aby ekonomika byla odolnější. A dokonce i politika soudržnosti, když tady lidé říkají, některé země dostávají 30 let eh, níze z politiky soudržnosti. A jaká tato politika byla? To se netýká pouze peněz, ta se týká především strategie a právě proto bychom se tomu měli v budoucnosti vyhnout. Neměli bychom mít slabé strategie, nejde o to, aby strategie vedly k bohatšímu prostředí. A jde o to, aby ekonomika byla odolnější proti určitým nárazům. A potom také finanční nástroje. Tady se hovoří o tom, že musíme být flexibilnější, musíme mít nové finanční nástroje a musíme být také odvážnější. Vy v současné době také o tom diskutujete v souvislosti s rozpočtem, ale je tady mnoho věcí, které jsou nadále nevyřešené. Je třeba mít zajímavější nástroje, jestliže potřebujete mnoho peněz pro infrastrukturu, potom projektové bondy eh, můžete získat pouze z transevropských systémů, ale ty se používají často městy, především ve USA. Nejsou to městské dluhopisy, jsou to projektové dluhopisy, které zaručují potom, e, jsou zárukou a ta záruka je dávána EU. A nyní, e, dříve to bylo odmítáno, nyní mají o to lidé zájem. Ale na to je třeba mít také dobré nástroje a musíte dát, eh, agregovat, združit různé projekty a musíte mít také bezpečné oblasti, kde tyto nástroje budete používat. Eh, já nechci přesáhnout dobu a ještě tady A pak tady máme ještě jednu věc. Soukromý sektor se musí zapojit. Eh, to je důležitá věc a potom lze lépe dělit práci. To znamená, že nemusíte používat půjčky na financování a samofinancování a nemůže to pokračovat jako do posud. Já jsem hovořil o dluhových nástrojech, to znamená, že se přesouvá břemeno na spotřebitele. A já tedy žádám o to, aby uh, Eh, eh, tady státy postupovaly uvážlivě v oblasti fiskálních úspor a nyní tady eh, státy částé hovoří o různých daních a dalších poplacích. Každá země se snaží získat peníze od stejných lidí. Jsou to vždy pléňoví poplatníci a spotřebitelé. A já si myslím, že se tak můžeme dostat do problému a my musíme zvážit, jak budeme v Evropě postupovat dál. Já si Myslím, že opravdu toto vede k obavám. Musíme také hovořit o e, veřejných zakázkách, které musí probíhat flexibilně, musíme zvažovat také výhody e, budované infrastruktury, musíme také ještě jednou prověřit různá pravidla v oblasti veřejných zakázek a jsou to soutěže především v oblasti energetiky a e, infrastruktury. Musíme především eventuálně modifikovat naše pravidla ve srovnání se zeměmi, která takovéto, taková ta pravidla nemají. Nemají stanovená pravidla, definovaná pravidla. A jde o to, abychom si vzájemně nekonkurovali. My musíme pracovat společně a konkurovat konkurenci ze třetích zemí. Evropa musí být viditelnější vůči třetím partnerům. To je všechno z mé strany. Děkuji. Uh, uh, uh, děkuji a nyní bych chtěla dát slovo panu Mario Mustine, který přednese své vystoupení. Děkuji. Já jsem se dlouho zabýval problematikou, eh, která se týká právě eh, s těmi veřejnými a privátními fondy a jejich překrýváním. Myslím, že ty národní fondy bychom měli pomocí operačních eh, programů vidět v tom světle operačních programů 2013 až 2020 a jsou tu různé aspekty, které jsou zajímavé. Za prvé ta hypotéza, která se objevuje v té aktuální debatě mezi růstem eh, evropských národních hospodářství a na druhé straně je to spíše technická debata, že tu jsou různé plány a tam bychom mohli dosáhnout určité koherence s objektivními politickými cíly. V tomto smyslu si myslím, že když uvidíme, jak je možné dosáhnout dobrého kompromisu, abychom sladili tyto dva cíle, ta debata se točí kolem eh, zajištěného finančního rámce pro veřejné finance, které eh, kde by nemělo docházet k zadluženosti. Jde o to ne přímo změnit strategii, ale stanovit si ten časový rámec, zejména co se týče tedy splacení veřejných dluhů. Potřebujeme jednotnou strategii, administrativního typu, která bude zahrnovat mnoho faktorů. Nyní tedy musíme udat ten směr, abychom eh, omezili rozpočtové prostředky. A tato rozpočtová politika nevytváří příliš eh, možností a může to být eh, kontraproduktivní může tu být větší zdanění, mohou tu být výdaje, které budou vést k tomu, nebo Prostě ta politika bude taková, že eh, tu nebude velký output a bude obtížné hradit dluhy. To platí i pro soukromé, eh, soukromou ekonomiku. Ten output podle Keynese by mohl spadnout do takzvané pasti likvidity a pak už by se nedalo financovat z holanic majetkové hodnoty by byly znehodnoceny, vedlo by to k takové té úvěrové pasti a ta by zhoršila i zaměstnanost. Klesala by poptávka a samozřejmě tedy tím zaměstnanost. Takže tady je třeba mm, nových úvah, nových myšlenek a eh, nové koncepce té politiky soudržnosti. Na základě této nové teze, která se šíří v několika institucích, eh, Dochází tedy k takové stabilizaci tohoto rozkolu, tohoto spredu. Ve skutečnosti dochází k tomu, že hospodářství neroste, tím um, neroste ani import, tím tedy dochází ke stagnaci a roz, domácí rozpočty jsou vyrovnávány jenom zdánlově a má to dopad na uh, zahraniční dluh. Není to řešení problému. Protože na druhé straně eh, rovnice máme hospodářství, kterému se daří stále hůře a musíme přemýšlet a uvažovat o trvalém růstu eh, v Itálii a ve Španělsku. V, Itálii tady ehm, tento pokles byl o 25% a dochází tedy k nepříjemným a opravdu nebezpečným datům, které z těchto z statistik vyplývají, italské hospodářství stagnuje a to má dopad i na ten výrobní sektor a na, na vývoz. V rámci těchto úvah jsem říkal, je tu taková nová teze, která se šířá. Jedná se o selektivní eh, rozpočtové omezení nebo úspornou politiku. Není to jenom takové aplikované mechanicky eh, snižováním výdajů a omezováním. Chtěli bychom zachovat ten stávající výstupy a jde o to, aby abychom podpořili ten růst, eh, Neopak, Máme tu ještě dva další body. Měnová politika je expanzivní, a úroky jsou asi na nule a doposud jsme ještě nezvládli tu situaci, abychom také zamezili fragmentačním efektům, které nastávají. Pro evropské státy je nemyslitelné, že by eh, se měna měla znehodnotit. Ty nové úvahy u, i u Evropského měnového fondu eh, jdou tím směrem, že by se měla oslabit rozpočtová omezení tam, kde se používají pouze mechanicky. Globální veřejné dluhy, to je vlastně takový začarovaný kruh a měli bychom se zaměřit nejenom na fiskální konsolidaci, ale i na růst. To je takové vysvětlení, které spočívá v tom, že kalkulační modely, které byly používány i, při, i um, v komisi, které slouží ke snížení daní a, a používají parametr 0,5. Tento parametr byl používán před určitou dobou, ale na základě velké poptávky ale ředitel fondu nyní zjistil, že bychom měli, um, měli používat tento parametr 0,1. To znamená, že hospodářství je vlastně v takové dvojnásobné recesi. Eh, měli bychom tedy uvažovat o tom, k jakým omezením to bude vést. Prostě ten deficit je třeba snížit, ale pokud jednáme příliš restriktivně, tak eh, takovéto kroky, kroky mohou být kontraproduktivní. Měli bychom měli eh, najít nějakou alternativu mezi oběma možnostmi, mezi tím fiskálním paktem. Pokud eh, tedy veřejné zadlužení bude narůstat, tak bude obtížné to držet pod kontrolou a na druhé straně se podíváme na spotřebu. Pokud nebudou růst, eh, nebude růst veřejné zadlužení, tak eh, to bude stát méně nákladů pro um, tuto kontrolu. Um, může se navrátit do tohoto předpokladu ta důvěra, důvěra spotřebitelů, pokud eh, tedy snížíme výdaje a e, nasadíme vysoké daně? Zřejmě ne. Je to nějaká alternativní teze? Mohli bychom si představit, že třeba že ten veřejný dluh e, bude mít určitou funkci, to by mohlo být nebezpečné. Je třeba najít alternativní řešení, například zachovat fiskální, fiskální pakt, ale podnítit eh, prostřednictvím infrastrukturálních opatření pro oživení hospodářství. V tomto smyslu se dostávám na závěr. Možná by bylo zajímavé tento návrh si prostudovat. A něco možná vyškrtnout z těch podmínek nebo z těch povinností eh, stabilizačního paktu. Pokud to nebude možné, tak je třeba eh, realizovat politiku soudržnosti a vyslat toto poselství. Bylo by škoda kdybychom eh, nemohli využít tyto fondy, protože bychom se nemohli dovolit spolufinancování. Mohli bychom pracovat i s jinou hypotézou a sice tím, že rozpočet a to spolufinancování na národní úrovni by mohlo být eh, v řádu neto, například u DPH a nebo jiná alternativa, abychom tento cíl vůbec dosáhli, že bychom používali tedy různé finanční zdroje, jak evropské, tak na národní úrovni a že bychom k něm přistupovali jinak. Neříkali, že by evropské prostředky a fondy mohly být použity pro tento účel a teprve až v těch posledních letech by eh, došlo k té spolufinancování na národní úrovni. Myslím, že bychom mohli dosáhnout lepších výsledků i u té míry veřejného zadlužení. A kolega říkal, že toto všechno Tyto faktory by měly být propojeny s tou skutečnou možností, aby byly umožněny a, a naplánovány investice. To jsme viděli v posledních letech takovýto vývoj. Pokud bychom si mohli lépe vybrat a lépe řídit investice, tak by bylo také možné uh, praktikovat jinou finanční politiku v rámci Evropské unie. Děkuji, e, e, Děkuji vám, pane profesore Mustily. A nyní bych chtěla poprosit kolega z DG Regio, zda by se k tomu chtěl vyjádřil, pokud by si to přál. Ano, děkuji vám. Především musím říci, že tato zpráva je pro nás vynikající příležitostí, abychom se podělili určité názory a o všeobecné trendy, které jsme analyzovali v posledních letech. Celá řada analýz, které jsme udělali, eh, se zaměřují na tu analytickou část eh, a nyní vidíme výsledek eh, zejména pro další zprávu o soudržnosti, která pravděpodobně vyjde příští rok. Současně také máme mm, určité projekty s mm, OECD o efektivních veřejných investicích eh, v místních eh, samozprávách eh, za určitých rozpočtových tlaků. Tady máme probíhající práci, která bude zveřejněna ve sdělení o evropských strukturálních fondech a makroekonomickém řízení. To bude Eh, se především zaměřovat na zdravé hospodářské prostředí a také na to, jak je takové prostředí důležité pro fungování těchto fondů. Eh, druhé sdělení bude o konvergenci eh, směrem ke střednědobým cílům. To bude obzvláště důležitá analýza a my budeme zkoumat, jak uspůsobit spolufinancování i v tom duchu, ve kterém jsem ho to uvedl před chvílí z hlediska hospodářské zprávy a řízení. Pohybujeme se v mezích toho, co stanovil blueprint eh, zejména na otázku investic. Doložka o investicích tady musí být podmínkou a musí respektovat pravidla eh, paktu růstu a stability. Eh, může umožnit eh, pouze dočasné odchýlení od MTO. Obecně vzato je důležité, říci, že strukturální fondy v, této, v tomto období jsou velice důležité nejen pro růst, ale také pro rozvoj. Když se podíváte na potenciál HDP a na hybné síly za HDP, tak eh, vidíme právě tady možnost eh, potenciálu takovýchto fondů, například když hovoříme o celkové produktivitě, o využívání kapitálu a další a o některých dalších klíčových eh, aspektech strukturálních fondů tady můžeme také hovořit. V souladu se zprávou eh, Macony probíhá teď v komisi hodně práce a uvidíme pravděpodobně výsledky v nejbližších týdnech, kdy budeme mít určité varianty prvního sdělení. Děkuji. Děkuji vám, paní Macony. Eh, e Děkuji, já bych chtěla poděkovat vám a celému výboru za to, že jste viděli tuto nutnost, abychom diskutovali k této zprávě právě co se týče rozpočtových omezení pro regionální a místní orgány. Také děkuji výboru za to, že bylo řečeno jasno, jasně, že se v práci bude pokračovat a že tu máme možnost eh, se trochu otevřít, i když opatrně a pracovat s hypotézou, která by znamenala přepracování a přehodnocení zdrojů pro rozpočty a spolufinancování. Děkuji za kolegy, eh, kteří mi pomohli s touto zprávou. Tato, o této zprávě jsme hovořili už na minulém zasedání a vy jste k tomu přispěli. Myslím, že je jasné, jakým způsobem tedy tyto připomínky k této zprávě přispěly. Je to zpráva otevřený, nadále otevřený dokument. Máme tu možnost ještě dalších příspěvků. Děkuji i oběma odborníkům, kteří tady přednesli své hodnocení eh, této možnosti k tomuto tématu a vůbec tomu směru, k jakým se zpráva ubírá. Chtěl bych, chtěla bych poděkovat panu profesoru Mustilimu, který zase trochu jiným způsobem, ale podpořil tuto tezi, kterou my zastáváme a předkládáme. Jistě to není něco úplně nového, tato politická debata probíhala i na unijní úrovni a je to otázka, která se stále více zmiňuje a je na pořadu jednání vlád, je důležité, a to chci zopakovat, aby se parlament ujal této debaty a využil tento nástroj diskuse, kdy můžeme zasáhnout do politického dialogu tímto důležitým tématem. Scénář, na kterém je vybudován tento návrh a nutnost diskuse, dopad eh, rozpočtových omezení je eh, následující. Začalo to již v roce 2008 takovou tou tendencí zaměřením na růst eh, produktivity na všech teritoriích. Pak existovala tendence posílit zaměstnanost, odbourání dluhu. a e, brali se v úvahu i různé regiony, jak říkal pan profesor Ferrer. Tím samozřejmě ještě více vyvstalo, jaké jsou velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a jaké problémy z toho vyplývají právě v té politice soudržnosti. Jedná se o zlepšení a rovnější podmínky eh, teritoriálního a sociálního charakteru mezi jednotlivými členskými státy. Návrh eh, jistě také není to jedno jediné řešení v krizi ale mohla by to být taková pomůcka začít přemýšlet nově a jak bychom mohli ten růst zase eh, podmínit po té politice omezení a sankcí, kterou jsme zažili, která měla být řešením na obtíže. Dnes víme, že musíme hospodářství opět oživit v Evropské unie jednotlivých členských státech a k tomu potřebujeme nástroje pro oživení růstu. Tyto nástroje hrají důležitou roli v politice soudržnosti a tam je důležité také ohodnotit reálné možnosti investic u těch jednotlivých orgánů regionálních a místním. Tato analýza se zakládá na těch faktech, který tady jmenoval pan profesor Mustily. Ve stručnosti závisí to tady o, na investičních kapacitách, na větší flexibilitě, kterou bychom měli dát regionálním a místním orgánům, aby se tyto zdroje a prostředky investovaly správným způsobem, správným směrem a umožnili se možnost hospodářského růstu v těch různých eh, územích, eh, kde chceme být aktivní. Eh, to řešení, které se tu rýsuje, by bylo následující, že bychom opravdu od počátku při těch jednáních přemýšleli o tom, abychom otevřeli možnosti přepracování změny pravidel, které se vztahují k rozpočtovým pravidlům, abychom se dostali na jinou úroveň těch prostředků, které potom vplývají do toho spolufinancování. Musíme si umět představit, že výdaje spolufinancování v té politice soudržnosti, které by měly přispět k vytváření růstu a vyrovnávání ehm, rozdílu mezi členskými státy, že tyto prostředky nebo v této situaci, kdy počty bojují s potížemi a úskalími, je to takový rozpor a měli bychom najít řešení a východisko. Je to opravdu ten největší rozpor, který nám brání v tom, abychom na jedné straně mohli praktikovat úsporná opatření a na druhé straně máme tady ten růst, takže já děkuji i paní předsedkyně, že dala této zprávě tak velkou důležitost, že se nám dala možnost eh, tady o tom diskutovat, přednést tato témata, aby se mohla stát předmětem dalších jednání. Měli bychom se snažit zavést nová pravidla při příštím vyjednávání eh, rozpočtu. Děkuji a zase za socialisty pan Boštěnarov. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych eh, předložil eh, návrh pozněvacího eh, návrhu pana Kirilova, který teď je v předsednictví delegace NEST a proto mě požádal, abych ho zastoupil. Chtěl bych vyjádřit i svou podporu jeho myšlenkám. Děkuji paní Macony za její návrh zprávy, který Eh, která vyjadřuje eh, obtížnosti i výzvy před místními regionálními eh, orgány při používání strukturálních fondů v době rozpočtových tlaků. Jsou tady některé otázky, které se týkají toho, co by mohlo být zahrnuto do návrhu zprávy. Já vám to předložím jako pozněvací návrhy. Scho- souhlasím s názorem zpráv- návrhu zprávy že tady jsou nerovnosti mezi bohatými a chudými členskými zeměmi a pak jsou tady velké eh, meziregionální eh, rozdíly v rámci jednoho členského státu. Tyto rozdíly dále narůstají. Je tedy zapotřebí používat opatření na jejich zmírnění. Vidíme, že některé členské státy centralizují program investičního a strukturálního fondu a zdůvodňují přenos z regionální na centrální úroveň že je to lepší možnost spolufinancování a provádění programu, i když takové opatření je logické. Není přijatelné pakliže nebere v úvahu účast regionálních a místních orgánů v celém procesu eh, provádění programu. Znamená to také, že centrální úroveň Eh, musí vyvinout větší úsilí pro nalézání řešení eh, problémů eh, regionů v sociální i ekonomické oblasti. Potřebujeme jasné provádění principu partnerství, protože bez partnerství mezi všemi příslušnými úrovněmi je tady hrozba, že situace v regionech a nebo dokonce i členských státech se zhorší. Myslím, že je náležité zdůraznit některé známé problémy spojené s um, uplatňováním programu a projektu. Je tady zapotřebí lepší eh, administrativní a institucionální kapacita eh, na eh, místní a regionální úrovni a někdy i na centrální úrovni. Když je tady méně peněz, je třeba, aby peníze byly vhodně a efektivně Eh, použity pro ty nejurgentnější a nejprioritnější eh, problémy. Tady bychom měli vložit informaci, kterou jsme získali včera večer po akci eh, v rámci Project Management Institute Světové banky. Tam bylo ukázáno za prvé, jaké rozdíly máme v Evropě oproti celosvětovým trendům a našim hlavním světovým um, soupeřům. A dále je tady nutná kapacita pro lepší využívání existujících zdrojů a peněz a přizpůsobit se eh, tomu eh, v oblasti regionálních i místních eh, partnerů a jejich kapacitě využívat peníze v době nedostatku finančních zdrojů. Za druhé, Eh, byrokratická pravidla, komplikovaná pravidla, komplikované postupy a k tomu ještě finanční problémy. To všechno omezuje využití fondů EU. Důležitou úlohu má Evropská investiční banka v období finanční krize. Musí eh, podporovat eh, ty členské státy, které jsou nejvíce postiženy, stejně jako nejvíce postižené regiony. Je tady ještě prostor pro um, umožnění lepší účasti mm, EIB a lepší spolupráce s místními a regionálními orgány. My tady můžeme navrhnout e, opatření v tomto směru pro další programovací období. To je tedy e, přínos Evgenie. Děkuji. Děkuji. A za liberále prosím další. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já řeknu něco poněkud odlišného, ale co mohu dělat? Pravda je pravda. Spravodajka se vyjmout financování ze zákonu o stabilitě a to nebude možné ani dnes, ani v budoucnosti. Podíváte-li se na zákon ratifikovaný 25 zeměmi mimo České republiky a Velké Británie, tak tady se jasně říká, že musí docílit 0,5 HDP strukturálního deficitu a ne 3,5. Jsou tady tři body, které lze využít, jestliže deficit bude vyšší. A jedna věc, která by se dala využít tady, je, eh, ale vypadá to jako nevyužitelná věc. Je to rozhodnutí rady z roku 2005, je to nařízení 1056. A tady rada hovoří o závažném ekonomickém poklesu jestliže toto schválíte, pak nebudete moci vyloučit spolufinancování z parametrů paktu fiskální stability. To znamená, že musíme v této zprávě zdůraznit, že je třeba změnit nařízení a zákon. Legislativa byla však bohužel schválena nedávno 25 zeměmi. A otázka zní, buď to se musí změnit nařízení a co se pak bude dít. Musí tady eh, se hovořit eh, že když spolufinancování o tom pak, pak jestliže budete mít deficit vyšší než 0,5%, pak náš výbor ekon udělá něco úplně jiného a nakonec budeme mít jenom zbožná přání. To je jedna věc. A za druhé, pokud se týče makroekonomické kondicionality, která je navrhována v bodě 12, tak já chci říci, že zpravodajka je proti a my dobře známe stanovisko komise a rady. Ale já navrhuji, že bychom tady mohli doplnit jednu věc. Já již jsem kolegům dal k dispozici údaje, které ukazují, že od roku 2009 do roku 2013 tam ne, o ní korelace neodpovídá často eh, míře absorpce a zadluženosti, tedy ty nejsou provázané. To znamená, že teoreticky přístup komise vypadá hezky, ale není to zdůvodněné. Takže zde by mohla být pra, zpráva detailnější. A třetí věc, kterou zpravodajce navrhuji, neboť Tady se vůbec nehovoří o adicionalitě. Adicionalita to je velice dobrý závažný nástroj, který může využít stát nebo region spolu s komisí. Já tady zmíním pouze čísla. Komise eh, ve sdělení hovoří v roce 2010 až 2013. Adicionalita míní, že referenční úroveň byla mimo spolufinancování. Všechny země musí poskytnout dodatečné veřejné finance, investiční finance. Promiňte, omlouvá se řečník. Je to 94 miliard, to byla referenční úroveň pro celou EU takže to je asi 22-23%. A bude velice zajímavé vidět, jak jakou kvalitu, jaké množnost má toto dodatečné financování, které se přičítá k národní úrovni a jak ostatní finance vypadají. Já vám mohu pouze říci, že podíváme-li se na skutečné výsledky ve střednědobí 2007 až 2007, pak bude se to verifikovat, verifikovalo se v roce 2012. Pak uvidíte zajímavou věc. Země, které zásadním způsobem snížily státní financování na 22, 21 a na 23 já tady jsem spočítal čtyři země a potom jsou další země, které zvýšily. Španělsko 52%, Itálie například Polsko 57%, Slovensko 59%. To znamená, že některé země zvyšují svou část nezávislého financování na regionální úrovni, některé země to snížily a komise doporučovala snížení, protože byla krize, ale my jsme zatím o tomto problému nikdy nediskutovali. A to je jeden z důvodů, proč to, tyto informace není ve zprávě. Jsou to velice zajímavé údaje, jak identifikovat, jak mimo spolufinancování ještě to dodatečné financování schválené komisí, přispívá k celkovému výsledku. Já se domnívám, že to by se mělo projevit ve vaší zprávě, protože to má přímou návaznost na situaci na národní a místní úrovni. Děkuji vám, děkuji. Vy jste tady hovořil o nařízení řízení, ale zatím nemáme jednotnou metodologii, jak se vypočítává strukturální deficit. A nyní dávám slovo Nikosovi za zelené. Děkuji, já si myslím, to je velice důležité téma, o kterém hovoříme, protože možnosti hospodářství a regionů, aby se dostali nějak z té krize. Ale co s tím? Máme tu krizi a metoda, která se používá, je metoda úsporných opatření. My potřebujeme investice, abychom se z té krize dostali, ale zároveň tu nemáme finanční prostředky pro udržitelné investice, protože uh, my nechceme přitáhnout jenom nějaké investice, které by nebyly v pořádku které by, řekněme, ze sociálního společenského hlediska nebyly udržitelné. Chceme samozřejmě inteligentní, integrativní a udržitelný vývoj. Ovšem ta politický směr to neumožňuje. V Řecku máme recesi 25% a tam je obtížné eh, spolufinancovat ty programy. U těch veřejných investic samozřejmě tady jsou absolutní i eh, relativním způsobem ty investice se snižují. Eh, jak tedy v té době recese můžeme podpořit investice? Veškeré peníze jdou prostě jenom na financování a ne do spolufinancování. Eh, měli bychom investovat do inovací, do nových eh, oblastí hospodářské činnosti, efektivnějšího využití stávajících prostředků a na to všechno potřebujeme investice. To je ten směr, kterým bychom se měli ubírat. Potřebujeme nové nástroje, potřebujeme také nové politické zaměření, protože e, touto politikou se nedostaneme ze začarovaného kruhu. Pokud bychom měli nižší recesi a měli bychom, měli bychom udržitelší informace, mohli bychom peníze snížit o 25%. Kdybychom měli peníze na investice, tak bychom mohli samozřejmě také i náš e, vyrovnat financovat náš státní rozpočet, ale odkud ty peníze brát, to je ten problém. Role veřejného sektoru. Veřejný sektor musí vedle toho ještě eh, zadávat veřejné zakázky. To je také důležitý sektor když to spojíme s inovacemi, protože by to byla taková pobídka a 16 mm, až 17 eh, tedy spotřeby z BIP, ty bychom měli využít do veřejného sektoru pro inovace, ale v těch eh, regionech na lokální úrovni tam je cílem samozřejmě využít eh, levnějších služeb staršího charakteru, které nejsou mm, tak účinné a nejsou tak ekologické, jsou levnější. A na druhé straně tady je tu ta menší možnost inovací Další důležitá věc je rozpočtová omezení u regionů. E, závisí od centrálního státu a to má velký dopad. V Evropě tu máme tedy do různé rychlosti. Jsou tu dobře organizované regiony, dobře vedené regiony, o tom jsme také slyšeli, ale pak je tu nedostatek investic a ten nedostatek investic od státu mohou lépe vyrovnat pokud stát nemůže dávat mnoho eh, peněz, regiony to nějak vyrovnávají, ale problém je, že spoustu zemí v východní a jižní Evropě, kde regiony nemají své vlastní prostředky a <clears throat> nemohou splnit tu důležitou roli toho vyrovnání jsou závislé na tom centrálním státu. V Řecku například eh, Máme tedy, regiony mají už těch programů 1, 2, 3 a to je obtížné tedy praktikovat nějakou investiční politiku a ztráty centrálních prostředků eh, jsou na 60 To znamená, to je opravdu takový eh, zničující začarovaný kruh jak můžeme dosáhnout růstu na regionální úrovni a ztrácíme tedy i lidské zdroje, protože lidé buď to odcházejí do penze, anebo za těchto okolností ti mladí lidé dají přednost tomu odejít někam, kde práce najdou. Pro období 2014 až 2020 už tady nemáme dostatek pracovních sil, odchází ze státní zprávy, jak máme podporovat tento regionální uh, rozvoji. Říkáme, že chceme vytvořit nový základ pro růst a investice, ale zároveň proto chybí eh, personál. V roce 2013 je třeba dbát na to, jak tedy regiony vůbec se budou podávat nějaké programy do centra a musí uzavřít určitá partnerství. Já jsem chtěla zdůraznit, že ty nejméně vyvinuté regiony eh, budou nést ty větší dopady, takže se ty nůžky stále eh, roz, rozvírají a nedojde k té politické soudržnosti. To vidíme z těch zpráv našeho výboru, regionálního výboru. Na začátku krize to bude vždycky v každé té mm, kategorii horší. Prostě všechny ty kategorie vlastně klesají na ten nižší stupeň. A regiony jako ostrovy například potřebují e, v krizových dobách je třeba vidět, jak to tam opravdu e, vypadá protože ten hrubý národní produkt není eh, jasným odrazem té reality. Já znám situace na mnoha ostrovech. Tam například v oblasti zdravotnictví lidé ani nemají přístup k těm základním zdravotním službám nebo přepravě nemocných. Tyto eh, regiony tedy mm, podle té eh, zprávy se to zdá, že je tam dobré, ale vůbec tomu tak není. Thank you, uh, Jan. Děkuji a prosím další. Yes, thank you, chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázky na naše experty. A jde o jeden návrh předložený zpravodaji. Takže uh, prosím experty, myslíte si, že to, co teď uh, prožíváme, to je velice závažná otázka? Řekněme to takto je e, politika soudržnosti to nejlepší, co můžeme dělat e, v krizi? Můžeme ji provádět v krizi a nebo jaké hlavní charakteristiky má mít politika soudržnosti v době krize? Já e, spíše tu otázku zaměřuji na metodu. Metoda sdíleného řízení. Sdílené řízení, to znamená velká odpovědnost členských států. A otázka zní, jak byste eh, formulovali politiku soudržnosti do budoucna, když se bere v úvahu právě ta odpovědnost členských států, otázka fiskální politiky a otázka konsolidace. Jeden z výsledků, o kterém hovoří zpravodajka, že členské státy reagují velmi rychle tím, že eh, konsolidaci a využití strukturálních fondů velmi rychle propojují. De facto to znamená, že snižují eh, nezávislost rozpočtu eh, na eh, té regionální úrovni. Je to, důvodem je provést konsolidaci, ale důsledkem je velice velká centralizace. Centralizace celé té politiky. Máme tedy politiku, která vychází ze sdíleného řízení, ale během krize tato politika je mnohem více centralizována, protože konsolidace má ten důsledek, že regionální orgány mají menší prostor, eh, jejich nezávislost je omezena. Komise předložila velice zajímavou zprávu o 50 zajímavých projektech eh, v evropských městech. Velice dobře je to tam uděláno, velice dobrá analýza je tam. A zcela jasně se ukazuje, že úspěch místních projektů závisí na tom, zda je tady dobrá celostátní e, strategie. Čili musí to být zajímavá strategie nejen na té místní či regionální úrovni, ale i na celostátní úrovni. A my vidíme, že proces nevyhnutelné centralizace eh, na to má dopad v ekonomic, ekonomického hlediska. Je problém zprávy a řízení důležitý pro celou analýzu? Eh, má to dopad na to, zda ten konečný příjemce má či nemá peníze na investice? Eh, jaká je ta celková struktura? Otázka například eh, zahrnout eh, spolufinancování do paktu stability, to je velice zajímavá otázka, do jaké míry to vyžaduje souhlas eh, z evropských orgánů, jak to právě tady řekl pan kolega. Jsou některé návrhy i v mé zemi, aby se udělala vazba mezi deficitem na eh, místní úrovni a spolufinancováním. Tedy otázka zní, je tady pro je tady potřeba změnit naši filozofii zprávy a řízení? Je tady proces eh, změny myšlení o politice soudržnosti? Jak se díváme na sdílené řízení? Musíme mít velice rychle silnou politiku. Potřebujeme podmíněnost. A to chceme-li mít růst, když přemýšlíme o podmíněnosti, tak eh, je tady také otázka síly moci. To je ta pravá otázka, před kterou dnes stojíme. A myslím, že místní a regionální eh, orgány čekají na eh, tuto otázku, eh, otázka velké centralizace. Já se tedy ptám, zda strategie v době krize přináší nevyhnutelně centralizaci. Jak se na to díváte? A pro zpravodajku mám tento návrh. Když hovoříte o e, národní a regionální úrovni, měla by se tam přidat ještě i lokální, tedy místní úroveň. E, jde nám přece o místní e, investice. Mohou to být velice místní, znamená nejenom velmi malé vesničky, ale znamená to i třeba Paříž, Londýn a podobně. Místní v tomto případě je velice důležitá úroveň. A můžete nám Eh, také říci svůj názor na ten problém centralizace eh, pro politiku soudržnosti do budoucna? Děkuji a prosím Vladimír Manka. Eh, Děkuji za slovo, paní předsednička. Já jsem takisto, nechcel jsem vys... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nechtěl vystoupit, ale když jsem slyšel naše experty, tak bych chtěl zareagovat. Dovolte, mi říci, že většina z nás souvisí, eh, souhlasí s tím, že mm, strukturální politika, kohezní fondy přispívají eh, k boji s krizou a k eh, rozvoji jednotlivých států. Například Slovensku 76% veškerých veřejných investic se realizují, protože je tu politika soudržnosti a strukturální fondy a pokud bychom to neměli, tak naše země by byla také v recesi. Já jsem vyslechl zajímavé názory našich expertů a zaujalo mě to. Jedno z toho bylo také názor, Zda infrastruktura je motorem růstu. Tento názor se proměňuje. Já souhlasím s tím, ale je třeba říci, že já jsem předsedou i samozprávného útvaru v na Slovensku a vypracoval jsem si audity a zjistil jsem třeba v oblasti energetik, že když budeme investovat do zateplení, některé investice se vrátí za jeden rok, za dva, za tři a je to základní infrastruktura. A pokud eh, budeme investovat tyto prostředky, které se vrátí, budeme moci investovat do toho rozvoje, který potřebujeme. Takže investice do té základní infrastruktury přinášejí ten rozvoj a růst. Stejné je to i třeba při investování do silnic Například v evropských mm, zemích říká se, proč investovat do infrastruktury, protože jsou sofistikovanější investice. S tím souhlasím, ale někdy, když neinvestujete třeba do infrastruktury silnic, tak se vám zabrzdí hospodářský e, růst, takže je zapotřebí opravdu investovat do těchto oblastí. Já jsem také investoval, ale stalo se, že peníze nedošly včas. Když neobdržíte včas prostředky, tak je to obrovský problém, který může zabrzdit rozvoj v celém regionu a způsobí řetězovou reakci. Tady bych chtěl zdůraznit, že při jednání o rozpočtu dalšího sedmiletého finančního rámce bude důležité, aby rozdíl mezi závazky a platbami tu nebyl, abychom uděláme udělali všechno proto, abychom opravdu pro to, co se zavážeme, abychom to splnili. Před osmi lety, když do našeho výboru, byl jsem v rozpočtovém výboru, přišla komise a chtěla zastavit financování 10% projektů těch nových členských států z důvodu, že nedokáží tyto peníze vyčerpat včas. A já jsem byl tenkrát primátorem města a viděl jsem tu velkou byrokracii, která panovala tenkrát v komisi a brzdila toto financování. Když jsme to rozebrali, tak jsme dali naspět eh, komisi takovou úkol, aby změnila pravidla hry a já bych chtěl komisi poděkovat za to, že se byrokracie odstranila. Největším problémem v současné době je, že tu nemáme dostatečné finanční toky a musíme udělat všechno proto, abychom se ptali členských států, regionů, zda mohou vstoupit do těch projektů, zda mají dostatečné finanční toky. Dovolte ještě dvě poznámky. Možná ti, kteří byli v EP ještě předtím, se pamatují. Já jsem byl zpravodajem eh, pro rozpočet pro rok 2010 a tenkrát se nám podařilo schválit to, Podařilo se nám schválit audit Evropského parlamentu DG Inlo a DG Security. Dobrým příkladem byl audit, který si prostě vlastně udělali sami na sebe a snížili eh, administrativní výdaje. A rok od roku jsou tyto výdaje opravdu nižší po mnoha důkazech schválil parlament usnesení, aby i pro Evropský a parlament se vytvořil takovýto audit a ještě se to neuskutečnilo. Já to říkám proto, že jako předseda samozprávného kraje jsem si udělal tento audit a šetřím 60% administrativních výdajů. Tyto peníze mohu investovat do užitečných věcí. Další věc je, v mnoha členských státech se začíná schvalovat eh, legislativa, aby se dále nezvýšoval dluh, dluhová brzda. Je to nutná věc a je tu třeba dbát ještě na jednu okolnost. Jaký jakýkoliv region a stát, pokud má nějaké rychle návratné investice, třeba za pár měsíců, tak nemůžeme dopustit eh, legislativní opatření, aby tato opatření brzdila investice. Musíme je umožnit. Nesmíme zastavovat tyto ekonomické toky. Experti hovořili o jednom případu, že nelze zvyšovat daně v jednotlivých eh, zemích, abychom nezvyšovali deficit. Já s tím samozřejmě souhlasím, ale je třeba to vidět i tak, že před několika dny jsme v Evropském parlamentu eh, schvalovali zákony mm, pro boj proti daňovým rájům. Tam, kde jsou vysoké daně, většina peněz uniká do těchto daňových rájů a měli bychom učinit všechno proto, abychom pomohli těmto daňovým rájům se také přeorientovat, aby prostě nešli tou politikou nízkých daní, aby mohli změnit svůj způsob podnikání. Jinak těžko budeme tedy řešit politiku nízkých nebo vysokých daní. Děkuji. Thank you. Děkuji vám a nyní pan Fanny eh, Nistelrooy. Děkuji. Tato zpráva by měla být co nejkonkrétnější. A zde se hledá flexibilita v makropodmíněnosti. Je to flexibilita mezi makroekonomickým rámcem a dalšími faktory. A v této souvislosti se ptám zpravodajky, co chce říci, v bodě 13 hledá veškeré prostory pro flexibilitu. V našem rámci nástrojů jsou flexibility zakotveny, ale mě by zajímalo, jak jsou využívány v kalkulaci pro jednotlivé země, kde je tato flexibilita. A pak mám ještě další otázku. Mně se líbí nové nástroje, které jsme vytvořili prostřednictvím Evropské investiční banky, neboť v současné době banky nenabízejí půjčky a veřejné subjekty nemají peníze a právě proto je důležité, aby banky se zapojily do dlouhodobých veřejných investic. A jak experti nahlížejí na takovýto nástroj, který vytvořila EIB, kterým se poskytuje záruka, a prostřednictvím této záruky by se vytvořily běžně fungující finanční trhy. Mě by zajímalo, proč takovéto investice se nezapočítávají, neboť to jsou eh, fondy, eh, peněžní toky, které jsou zcela běžné. Já bych rád, abychom o této zprávě ve výboru hlasovali a aby se tato zpráva také dostala na plenární zasedání. Takže já především chci říci, že čím budeme konkrétnější, tím lépe. A já se těším na další hlasování na plenárním zasedání. Má to být také signál pro naše voliče. Francesco Danci. Presidente, io molto, molto bene l'impostazione della, della... Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že mm, tato zpráva je velice dobrá a i usnesení rady, které se toho týká z eh, března 2013, Říká se, jak nepřiměřený je ten rozpočtový pakt. Momentálně ta diskuse je obtížná během krize, protože tam vyvstávají do popředí ty nerovnosti mezi jednotlivými regiony Evropy a přes politiku soudržnosti. Je to jasné, když myslím na období 2014 až 2020, tak v těch příštích letech v tomto obtížném období krize ty jednotlivé bezpečné prostředky, které máme k dispozici, budou důležité, abychom nějak podpořili rozvoj a růst ta možnost financovat nové projekty a dosáhnout určitého účinku, abychom mohli podnítit další růst. V těžkých dobách, kdy jsou proti sobě opatření, jak úsporná, tak ta prorůstová. Já vítám cíle strategie 2020 a, a sdíleného řízení hospodářského a také transparentnost v rozpočtových otázkách na všech e, administrativních úrovních, finanční fondy Evropské unie na e, národní a subnárodní úrovni, stanovení priorit financování na evropské úrovni a toho můžeme dosáhnout pouze v úzké spolupráci s místními orgány. K tomu růstu musíme tedy najít nějaké prostředky, jinak to budou prázdná slova. To je moje obava. My jsme všichni přesvědčeni o tom, že potřebujeme další rozvoj, pracovní místa, růst, ale potřebujeme na to finanční prostředky a musíme tento přístup k finančním prostředkům usnadnit. To je ten první cíl. Investice do této oblasti bychom měli odečíst z toho deficitu. A co se týče spolufinancování, tam často bývá situace taková, že ty výdaje nejsou dostatečně flexibilní v rámci paktu stability. Spolufinancování při spolufinancování potom není možné eh, používat tento nástroj, protože nemáme právě prostředky pro to spolufinancování v těch nejslabších regionech. To jsou body, o kterých bychom měli ještě dále přemýšlet, abych byl konkrétnější. Máme tu konkrétní zprávu a tady je třeba se vyjasnit i o, o makroekonomickou podmíněnost. Hovořili jsme o tom, hovořili jsme o tomto tématu a veškeré frakce více méně se vyslovili proto nebo diskutovali o tom, že tu máme rozpočtová omezení i v regionálním výboru v tom našem trilogu a východiskem těchto meziinstitucionálních dokumentů je, že mají být podporovány návrhy, které se zakládají na podmíněnosti. Tam je třeba přeskoumat, to je dosti ožehavý bod, bych řekl, jak, ty naše disku, jak ta naše diskuse může přispět k tomu, abychom tu měli předpis, který ještě není zákonným předpisem, jak to spojit tedy s tou budoucí kontrolou výstupu trilogu o kohezní politice. Děkuji. Děkuji a já bych chtěla ještě eh, dodat eh, jednu eh, věc, že jdou třeba peníze tam, kde jdou i jiné banky, peníze z EIB jdou i tam, kde jdou i peníze z jiných bank, čili jak by ten model mohl co nejlépe fungovat a teď bych chtěla požádat oba eh, naše experty, aby odpověděli na otázky, které zazněly. A pak ještě požádáme zpravodajku, pardon, ano, zpravodajku, aby pak měla ještě závěrečné slovo nejdřív naši hosté. Děkuji. Tady opravdu bylo hodně eh, poznámek a já bych chtěla, aby to z mé strany bylo co nejstručnější. Ano, můžeme myslet na to eh, byrokracii. Jen si připomeňte, jaká je to velká byrokracie, když jedete od někud eh, do Štrasburku nebo sem. A teď ty otázky sdíleného řízení. Ano, to je velmi vážné. Já jsem, hovořil, já jsem se zabýval řadu let strukturálními fondy, také jsem jednal eh, v komisi, jako konzultant jsem působil v členských státech. Opravdu viděl jsem to z mnoha různých eh, hledisek eh, v země, ze země, z mimo země a podobně. Takže tady je opravdu velice důležité, nesmírně důležité, aby programy byly koncipovány a řízeny opravdu na místní úrovni. To je mé hledisko. Měly by to být koncipováno na místní úrovni, ale musí to být dobře uděláno a to je problém, protože je tady vždycky určitá tenze. Viděl jsem velice špatné plánovací procesy v některých zemích a jinde zase naopak velice dobré. Velmi špatné i velmi dobré. Obojí jsem viděl. A Eh, mohu k tomu říci to, že vzhledem k tomu, jak se věci stávají složité, a já jsem začal eh, eh, jednat s rozpočtem, tak jsem se hlavně kladl otázku, měli by se nebo by se neměli platit skot a mělo by to jít 50 nebo 30 Prostě to jsou věci, které jsem kladla jako hlavní otázku. Teď jsou tady věci, o kterých před 15 lety lidé ani nevěděli. A teď otázka těch odborné, technické pomoci, nejenom v oblasti zprávy, e, ale také EIB e prostřednictvím bank celou řadu věcí e, předává a pak se tady náklady projeví v těch národních bankách. My vidíme, že i bankovní sektor nedokáže udržet krok a zvládat to všechno. EIB říká, ano, ale nemáme e, zdroje, abychom všechny vyškolili. Můžeme připomenout e, ten model, e, který se týká některých zemí, kde se veliký důraz klade na velice dlouhé a přesné vyškolení. Ano, to je jediné, co lze udělat, být opravdu přímo na blízku. Správní orgány často nejsou dobře připravené. Eh, nemají eh, dobré know-how o tom, jak schvalovat projekty a eh, měli by tam jenom vlastně tak nějak sledovat ty věci. Přitom je třeba udělat mnohem více, pomáhat a možná i monitorovat, co probíhá při výběru projektu. Opravdu sledovat, co se děje na místní úrovni, ne snad do toho zasahovat, ale sledovat, monitorovat, co se tam děje. A mm, my často je kritizujeme, že to neudělali dobře, ale mm, nemají vlastně to náležité vyškolení. Můžeme opravdu přemýšlet o hodně věcech, protože úspěch příštího programování mm, by vyžadoval strategickou kapacitu na místní úrovni. V těch jednoduchých programech to v minulých letech nefungovalo a teď by to mělo fungovat lépe a ve složitějších programech a teď ještě velice stručně otázka s tím spojená. Ehm, schopnost absorpce. Ehm, mým zájmem je, co udělat, aby se dosáhlo cílu. Toto e, zaměření je důležité. Absorpční kapacita. Ehm, mám popravdě řečeno se snažit e, prokázat, že něco fungovalo. Já tady nevidím Eh, program pro strukturální fondy, eh, kdy po sedmi letech by někdo aspoň ověřil, jestli eh, se věci podařily, jestli se cíle naplnily. Jenom se sleduje, <clears throat> zda došlo k absorpci. <clears throat> prostě otázka je, že můžete absorbovat prostředky, ale přitom nedosáhnout cílu. Velice důležité také je mít jasné klíčové ukazatele, jasné cíle a důležité je jich dosáhnout a monitorovat, zda jich bylo dosaženo. Eh, dále technická eh, pomoc eh, nebo, mm, interven, nebo intervenční přístup je mm, mají počet velice důležitých ukazatelů. Dále otázka um, adicionality. Adicionality, bylo řečeno, znamená, že vy naložíte stejný, stejný objem veřejných prostředků po té, co dostanete eh, peníze z EU. No, není tady opravdu eh, žádná kontrola za ty peníze nebyly přesunuty na něco jiného. Přitom by tady mělo být, být určité zastřešení ehm, aby eh, se ověřilo, zda EU snižuje veřejné prostředky. Teď je krize, teď se tady dělají škrty a úspory. A Eh, prostě co to znamená, že nedostanete peníze z EU, když nesplníte adicionalitu. Eh, to mě úplně tady uniká, eh, nebo je s tím nějaký problém. Další body velice stručně. Infrastruktura nutná pro růst. Při plánování by regiony měly chápat, že Eh, to je velice důležité, infrastruktura je důležitá, ale ne nezbytná pro růst. Dále tady byl příklad eh, Slovenska a podobně, kde někde to fungovalo dobře, jinde ne tak dobře. Ano, plánování je důležité. EIB, ano, tady jsou některé dobré věci při využití, jsou to dobré i špatné věci při využití EIB. Eh, je tady rating AAA, trojí A, to je eh, dobře, to znamená to, že budou velice eh, tvrdí, pokud je o kvalitu programu. A to špatné u EIB je, že tady je určitý problém s rizikem. To znamená, že když EIB se asi těžko pustí do nějakých složitých problematických regionů. Eh, pomoci Řecku dostat se z té situace, no to bude pro ně asi trošičku uh, složité, protože by to mohlo ohrozit jejich eh, uh, rating 3A. Dále otázka uh, nástroje pro inovace. Pro mě je překvapivé, že uh, za tu řadu let, uh, kdy to funguje, Eh, eh, bylo určité, bylo mm, určité riziko, 20% riziko, eh, které bylo definováno a já mě překvapilo, že žádný ten program nespadnul do toho 20% rizika. Tím asi skončím. Děkuji, že jste mi věnovali pozornost a předávám slovo dál. Děkuji. Tady bylo mnoho zajímavých námětů. Já si říkám, k čemu jsou dobré ty programy z politiky soudržnosti. Naplňují tu mezeru, které by vyrovnaly rozdíly mezi regiony. Neměli bychom přemýšlet o tom, že ty méně vyvinuté regiony tady mají své opodstatnění. Já si myslím, že návrh k Emilie Ma- Erminie Macony byl zajímavý proto, protože se zakládá na té představě, že je možné udělat výjimku z paktu stability, stability a že tu máme hodnocení dopadu, které jsou takové zvláštní měli bychom začít u těch fiskálních momentů. Já eh, souhlasím s tím, myslím si, že bychom měli zaručit eh, nějaký úspěšný výsledek a musíme překonat eh, také něco, nejenom překonat tato rozpočtová omezení, ale jedná se také o zprávu těch prostředků já bych eh, se rád připojil k myšlenkám mým kolegům, že tedy ty místní a regionální orgány eh, by měly dostat lepší možnosti. Ale přesto tedy na národní úrovni tyto kroky musí být centralizovány, abychom mohli učinit eh, určitá rozhodnutí. Dnes musíme přemýšlet o tom, že cílem je odstranit rozpočtová omezení, a nesmíme zapomínat na chyby z, minulé, z minulosti. V těch minulých programem, programech se často zpravovali špatně a neměli bychom na ty chyby zapomínat. Je třeba vyřešit finanční problémy, ale i otázku zprávy těch programů. Jak mají být tyto instituce řízené na té národní a místní a regionální úrovni? Jak jsem říkal, správní kapacita, tato musí existovat. Chtěl bych ještě připojit dvě takové rady. V tomto smyslu se lze představit mechanismus, které tedy pouze sankční mechanismy, to by nebylo řešení. Měli bychom to dále rozvíjet, ale nesmíme tedy jenom trestat ty, kteří eh, je neplní ale vidět také ty důvody, proč se ty programy nemohou plně uskutečnit. Dostávám se na závěr. Potřebujeme flexibilitu. Jenom jedné věci nerozumím. Probíhá tu debata, diskute, kterou eh, sleduji už delší dobu a nechápu. Je tu důležitý makroekonomický vliv. Když se podíváme na národní podíl na tom spolufinancování financování. A kdybychom to vyjmuli z paktu stability, tak by to mohl být určitý bonus, tak bychom si to mohli při- představit. Tedy k těm jiným příjmům z té unijní úrovně, ale nechápu to, kdybych teď vydal 100 nějakých měnových jednotek a u tohoto výdaje by byly příjmy státu, proč musíme dokazovat, že tato částka u, na rozpočtu je na té straně bruto a ne na straně neto. Kdybychom hovořili o 40% nebo kdybychom hovořili o DPH, to je nejméně 8 až 9% příjmu, které jdou zpátky státu, když to takto nepřijmeme, tento návrh paní Macon je dosti obsáhlý, koherentní, týkající se politiky soudržství, proč tedy se nelze představit v rámci flexibility tyto příjmy odečíst z těch národních výdajů. To je v podstatě jako se točíme v kruhu. To je moje otevřená otázka. Děkuji, paní Macony. Chcete na závěr ještě hovořit? Ano, velice rychle. Eh, eh, já budu stručná, protože mám na paměti časový rámec. Kolegové se za, vyjádřili velice zajímavým způsobem a myslím si, že určité námitky, které tu padly od kolegů, mezitím tu také odborníci dali určité odpovědi a myslím, že k tomu nemusím příliš mnoho dodávat. Já e, jenom chci říci směrem ke kolegovi Godmanisovi, který kritizoval, na jakém základě vůbec moje zpráva je vystavěna, na jaké úvaze. A například e, de- definice makroekonomické podmíněnosti, ta tu byla také zmíněna a pozitivní nebo negativní hodnocení v rámci investiční politiky. To si myslím, že je bod, který vysvětlil pan profesor Mustily i pan profesor Ferrer. Přednesli tu vědecké zdůvodnění a argumenty, a vylíčili současný stav, že systém tak, jak je vystavěn, nefunguje. Takže zřejmě v tom systému něco nefunguje. a my bychom mohli zkusit něco jiného, nebo ten opak, nová, různá, odlišná řešení. Nemusí to být bezpodmínečně ta, která jsem navrhla já. Otázka kolegy Olbrichta. Tady jsme, myslím, také odpověděli oba profesoři vysvětlili svá stanoviska. Já tu mám jasný postoj. Je tu takový rozpor, který vyplývá z toho negativního aspektu centralizace politických opatření a na druhé straně podle toho musíme obrátit pozornost na ty místní orgány. Při práci na nařízeních té nové agendy eh, musíme dbát na to, abychom podpořili tu účast na eh, regionální a místní úrovni. To jsou tedy ty orgány, které podstatě realizují tu politiku soudržnosti a to bychom neměli ponechávat stranou. To je zapotřebí potom zařadit do toho národního <coughs> pardon, rámce. Lokální orgány, místní orgány v době krize je, jsou vyzýváni, aby tedy z prostředky politiky soudržnosti právě přispívaly k růstu. Ale zároveň se na nich požadují ty největší úspory a omezení. To jsou překážky pro to, aby realizovali cíle, které jsou jim zadávány. A co se týče otázky nebo námitky pana Misteroj k bodu 13, tam se domnívám, že tu jsou různé e, hypotézy, můžeme se představit různé modely, kterými bychom mohli postupovat přesněji. Já jsem myslela na možnost na tu technickou definici, tu přenechám komisi. Tam se říká, že by základem bylo zdanění a pan profesor Mustili E, tu navrhl takové řešení, které by vedlo k větší flexibilitě, takže tak bychom měli mohli na jedné straně také provádět úsporná opatření a na druhé straně podpořit růst. A měli bychom větší prostor pro investice. A kolega De Angelis k, těm, k té makroekonomické podmíněnosti. Já jsem říkala, Takové úvahy již proběhly. A k těm ostatním otázkám, já si myslím, že je to eh, důležitý příspěvek pro to, abychom tento dokument dále eh, dopracovali, obohatili a i další pozměňovací návrhy je mohou obohatit. Já se chci zeptat předsednictví, kolik času ještě máme. Děkuji. Nejdříve chci všem poděkovat expertům komisi a také kolegům, kteří se debaty zúčastnili. Myslím si, že tato rozprava byla velice užitečná a za touto příležitost k debatě eh, také paní Manzoni. Eh, potom máme lhuty pro pozňovací návrhy, to je 4. Eh, červen 12 hodin a já doufám, že budeme moci hlasovat v červenci. Pokud to nezvládneme, pak to budeme muset odložit až do září, takže uvidíme, jak všechno zvládneme, ale v podstatě bychom to mohli zkusit odhlasovat v červnu. Děkuji vám a nyní budeme pokračovat v diskusi, protože nyní tady máme vedoucí oddělení z generálního ředitelství Regio a je tady mezi námi Veronika GAFI a budeme diskutovat o poslední strategické zprávě 2013 o provádění programu e, za období 2007 až 2013. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Mě by zajímalo, zda budeme moci promítat také prezentaci. Ano, již tady máme prezentaci, takže vidím, že prezentace bude a my vás chceme seznámit se s druhou strategickou zprávou pro období 2007 až 2013. První zpráva byla prezentována v roce 2010. John Walsh je můj kolega, který je tady se mnou a já se domnívám, že společně také dokážeme zodpovědět vaše otázky a čekáme také na vaše reakce. My vycházíme z 27 strategických zpráv, což je 2000 stran analýzy politiky soudržnosti, čeho politika dosáhla v současném programovacím období a co jsou hlavní signály. Z politika soudržnosti přispívá také ke dosažení hlavně stanovených cílů a také k ob programu zaměstnanosti a my tak také doufáme, že cíle budou plněny i v budoucnosti. A také se nyní plní hlavní výstupy. Na začátku tohoto programovacího období ukazuje se, že tato politika se dokáže adaptovat budoucím potřebám, ale jsou tady důležitě výstupy, které očekáváme v současné době. Ale my budeme muset na tom ještě usilovně pracovat, ale máme také určité určitá rizika v některých členských státech. Hovoříme-li nejdříve o sociální krizi a ekonomické krizi. Také e, krize se projevuje různým způsobem ve 27 členských zemích. Jedna ze strategických práv, e, zpráv hovoří také o tom, že krize ještě prohloubila strategii strategické a strukturální eh, slabá místa. Jsou tady různá eh, hodnocení eh, politiky soudržnosti. Severské země se zaměřily především na zaměstnanost. Tyto země nahlížejí na politiku tak, že nabízí strategickou platformu. Strategie byla rozpracována na začátku období a je stále relevantní v EU12 vidíme, že opravdu je třeba plnit eh, velké eh, finanční programy. A pokud se týče jižních zemí, tak tady vidíme, že makroekonomické nerovnosti eh, se prosazují. A jsou tady také znaky, že jde docházet k větší e- regionální disparitě, kterou krize ještě podporuje a prohlubuje. My vidíme, že se snižuje e, potřeba a požadavky e, na podporu ze strany Evropy. Snižují se objemy projektu, máme delší implementační období a také vidíme, že se zvyšuje potřeba právě v oblasti podpory trhu práce a také infrastruktury v EU 12, to především. Také vidíme, že zprávy e, e, a administrativní struktury se musí postarat o realizaci příslušných strategií a politik. Dochází také ke spoždění, což souvisí s úspornými programy a se strukturálními programy. E, my vidíme, že existují protikrizové opatření, to znamená, že došlo k simplifikaci, ke zjednodušení, také došlo k reprogramování národního financování. Vezmeme-li tedy v potaz reprogramování, nové programování, tak eh, strategická zpráva eh, hovoří o tom, že komise a členské státy relokovaly 37 miliard euro do jednotlivých eh, tematických oblastí, což znamená 11 celkových finančních prostředků. A celá řada těchto relokací byla provedena v letech 2011 a 2012. Celková celková reprogramování, tedy relokace, nyní v současné době dosáhla 39 miliard e, došlo k relokaci ve výši 30 miliard v EFRR a ve Fondu soudržnosti to bylo 5,5 miliardy. E, to to došlo k posunům tedy mezi důležitými tématy a je to opravdu důležitá věc e, mezi členskými státy. To, co vidíme, je, že politika má možnost být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila krizi. Došlo k relokaci diverzifikaci financování a o to se snažili také členské státy. Bylo stanoveno, že bude existovat 30-47 miliard na evropské úrovni a státy měly přispět 43 miliardami a v současné době je to o 15 miliard méně a koncentruje se to na určité členské státy. Cílem je zabezpečit, že tady existuje minimum minimální investiční snahy. My víme, že snižujeme objemy a to má také své dopady na edicionalitu, na dodatečné finanční prostředky. Komise je toho názoru, že se musí udělat určitá opatření, protože eh, krize je skutečně hluboká. Podíváme-li se na snižování národního spolufinancování, tak to je koncentrováno v Řecku, Itálii, Irsku, eh, Portugalsku, eh, Litvě a Lotyšsku a v Rumunsku. Jsou to země, které jsou nejvíce dotčeny krizí. Příspěvek k eh, Evropa 2020. Komise se domnívá, že eh, je třeba podporovat eh, především politiku zaměstnanosti. Také eh, alokace prostředků je z roku 2007 je nadále relevantní vůči základním pilířům 2020. Pakt pro růst také je zde zmíněn a často se také hovoří o důležitosti politiky soudržnosti, eh, což se týká především východních eh, evropských zemí, kde investice do soudržnosti jsou prakticky jediné investice, které se zde odehrávají. A my se musíme seznámit se všemi zprávami ze všech zemí, abychom o tom získali nové detaily. Já se domnívám, že můžeme zde také hovořit o efektu efektivitě a účinnosti. Klíčovou zprávou je, že dochází k účinnějším výsledkům a výstupům. Dochází k vysoké účasti v oblasti eh, kvalifikace, také předběžné platby eh, se týkají 42%, ale v současné době je to 45%. To znamená, že my máme ještě před sebou ještě dlouhý proces implementace. Výběr projektů eh, je další věcí, kde se můžeme zabývat účinnosti. Členské státy a regiony přidělili eh, finance vybraným projektům ke konci roku 2011, to bylo 71 procent disponibilních prostředků a my očekáváme, že ke konci roku 2012 to bylo 88%. My eh, zde hovoříme také stále více o absorpci, to je to, čeho bylo dosaženo při eh, čerpání peněz. Čeho se snažíme dosáhnout ve strategické zprávě? To znamená, že my máme celou řadu jedenáct eh, rozvah o jednotlivých e, faktech a realitě a, a také tady se snažíme zkoumat e, absorpční schopnost. Jádrem jsou tato čísla, která můžeme agregovat až na evropskou úrovni. Je tady obrovské množství čísel na evropské a především na národní úrovni. Je e, zásadní ukazat ukazatele jsme vyjednali s členskými státy, ale není to součástí nařízení pro stávající období. Také využívání společných ukazatelů bude v budoucnosti závazné. To, co my děláme nyní, že v partnerství s členskými státy rozvíjeme možnost monitory výsledky a výstupy programu, takže my se snažíme také dát zprávu o výkonnosti a účinnosti a také o absorb, a absorpci. Viděli jsme velké zrychlení pokroku ve srovnání s základními indikátory vytváření pracovních míst eh, eh, členské státy řekly, že do roku 2011 vytvořili 400 tisíc míst. Byly to eh, pracovní místa v malých a středních podnicích a v IKT. Vidíme, že tady bylo hodně projektů podpora nového podnikání, také se to týká širokopásmového internetu a týká se to také úpravy vody a odpadní vody. To jsou některé nejdůležitější oblasti. Já eh, vám chci také ještě ilustrovat otázku zaměstnanosti, na které s členskými státy pracujeme. analyzujeme údaje a diskutujeme o nich a snažíme se pochopit, Eh, jednotlivé zprávy a tímto směrem se chceme v budoucnosti ubírat, tak abychom byli transparentnější. Když budeme diskutovat o účinnosti politiky, tady máme tabulku o vytvořených pracovních místech a tady vidíme určité zvláštnosti, o kterých musíme dále diskutovat členskými státy, abychom chápali současné dění. Dánsko nehovoří o tom, že by byly vytvořeny nová pracovní místa. Důvodem je, že v roce roce 2007 se zdálo, že v Dánsku není e, tvorba pracovních míst důležitá v souvislosti se strukturálními fondy. Bylo to důležité v souvislosti s produktivitou a proto tady ne, toto neformulovali. A potom tady máme také určité potíže s definicemi a my doufáme, že toto zlepšíme v budoucnosti tak, abychom se s tím vypořádali, až budeme využívat společné ukazatele v budoucím období. E, peníze ve formě plateb. Takže tady jsou různé projekty, e, některé mají 77% financování, některé 100%. 42% e, se, financování se vydalo ve formě záloh a jestliže eh, převedeme projekty na financování, potom je to nerovnoměrné. Máme tady 30 měsíců, 20 měsíců, eh, které projekty trvají a také v některých členských státech nedochází k čerpání prostředků a nevede to potom k vytvoření eh, benefitů. Tady vidíte, zde eh, jednotlivé členské státy a tady vám vidíme alokaci zdrojů do roku 2011, to jsou eh, modré čáry a potom platby eh, komisi, ze strany komise jsou ve barvě červené. My vidíme vysoké absorpční možnosti v Rakousku, v Německu, v Estonsku, v Irsku, v, Lico, v Litvě, ve Švédsku a v Portugalsku, ale má máme problémy v některých členských státech. A to je Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie, Malta, Slovensko a především Rumunsko to ukazuje velké výzvy, které máme před sebou a vidíme, že opravdu úroveň je velice rozdílná. Podíváme-li se na tematické trendy, tak e, údaje z roku 2011 ty, ta už jsou 17 měsíců stará. Tak že datum to trvá dlouho, než se k nám dostanou. My dostaneme nová data v červnu 2013, to znamená ke konci příštího měsíce a tam se dostaneme na konec roku 2012. My vidíme, že dochází k sektorálním spožděním v některých členských státech a my máme zde velké obavy o, želez, o železnice, e, silnice, životní prostředí a budování kapacit. A také vidíme špatné programování e, v některých oblastech. Takže my budeme žádat také o e, nové programování. Tady vidíte výběr projektů pro nejdůležitější témata. Tady vidíte, že červená čára to je průměr. Některé sektory jsou pod, to znamená infrastruktura, IT, železnice, silnice a tak dále. Když rozdělím jedno to téma, když si vezmeme například železnice a tady výběr projektu, tak průměr je ve výši 60%, což je pod průměrem 70% pro všechna témata a potom tady mají některé členské státy Polsko, Česká republika, Rumunsko extrémní problémy. Litva a Slovinsko. A v některých členských státech jsou opravdu obrovské peníze k dispozici, především v Polsku. Tady máme před sebou velké úkoly. Takže závěry je třeba, že je třeba, aby v letech 2012-2013 byly zvoleny eh, také další projekty a aby tyto projekty nám byly nahlášeny v dalším měsíci. Existují rizika v některých členských oblastech, především v tematických oblastech. A je třeba se zaměřit především na implementaci stávajících programů. A my naléháme na členské státy, aby se stále snažili eh, o realizaci stávajících programů, než začnou připravovat další programy. Takže naším závěrem je to, že máme hodně práce vykonané, ale hodně máme ještě před sebou a do budoucna. V současné za současné období můžeme říci, že opravdu politika soudržnosti může dobře přispívat eh, k řešení krize a je adaptibilní. Eh, máme zde velké úspěchy za sebou, ale musíme se dále snažit. A pokud se týče spolufinancování na národní úrovni, eh, to by se mělo zaměřit především na prioritní oblasti hlediska budoucnosti některé členské státy si již eh, vyvodily poučení a závěry v souvislosti s krizí. My také jsme dospěli k závěru, že se musíme vyhnout spoždění eh, při zahajování nových problémů, protože to byl jeden z problémů v současné době. A některé členské státy nám říkají tím, že byla prodložena minulé období, tak jsme zpomalili nástup nového programového období a my potřebujeme další hodnocení stávajících programů e, jako poučení do budoucnosti. My musíme lépe využívat ukazatele, které nejsou dostatečně využívány a tuto situaci musíme ve stávajícím období zlepšit. My jsme toho názoru, že slabiny v e, informacích zdůrazňují, ukazují, že komise má pravdu, když navrhuje pro budoucnost, že se musíme v budoucnosti zaměřit především na výsledky, na jasné reportování výsledků výroků a výstupů, že komise také se zaměřuje na transparentnost a na diskusy o výsledcích. Nejenom se mu, musíme zaměřovat na chybovost a absorpci. My se domníváme, že tímto způsobem se dostaneme také a podpoříme odpovědnost za dosažené výsledky. My jsme toho názoru, že naše návrhy Eh, pro budoucí politiku jsou správné a pozitivní je, že tyto návrhy byly také podpořeny radou a také vámi v parlamentu, takže se domnívám, že na tom jsme dospěli ke shodě. Děkuji vám za pozornost, to je všechno z mé strany a děkuji vám již předem za vaše reakce. Eh, děkuji a v této fázi ještě pan kolega nebude eh, zasahovat, takže rovnou se pustíme do eh, rozpravy. Ano, nejdříve bude mít slovo Konstanca. Ähm, děkuji, paní předsedkyně, děkuji za opravdu obsáhlou zprávu o politice soudržnosti, tak jak to probíhalo v těch členských státech. Já bych eh, tu měla několik připomínek nebo otázek ke speciálnímu období k otázce vytváření pracovních míst. Vy jste říkala jasně a zní to opravdu mm, přesvědčivě, že bylo vytvořeno 400 tisíc pracovních míst, ale to je působivé jen do té míry, než když vidíme do té doby, než vidíme čísla která na základě krize samozřejmě zvýšila zase procenta nezaměstnanosti. Když to započítáme proti sobě, tak jsme vlastně nevytvořili nic eh, z toho sociálního fondu a když se podívám na tu tabelku, kde byla vytvořena pracovní místa, tak na špičce je Německo, které jistě bylo nejméně postiženo hospodářskou a finanční krizí a samozřejmě Itálie se toho také účastní, ale opravdu ty další země krizí postižené skutečně nejsou schopny využívat Evropský sociální fond, aby opravdu došlo k určitému zmírnění. A já si myslím, kdy Diskutujeme nyní o tom, jak to dále bude pokračovat zárukou pro mládež CSF. Tak je důležité se dozvědět, jak bychom mohli dosáhnout větších výsledků pro pozitivní dopad na trh práce a nebo přemýšlet o tom, zda by to neměly být další metody, aby byl více podpořen pracovní trh a já bych chtěla ještě, aby komise zhodnotila nebo poskytla nám informaci, co zamýšlí, protože my tedy k tomu nejsme kompetentní, to je výbor EMPL, výbor pro zaměstnanost, co se udělá v budoucnosti, abychom opravdu to měli, účinnější opatření pro pracovní trh, abychom opravdu tedy dobře investovali peníze do vytváření pracovních míst, anebo zda využít ten čas pro změnu myšlení, abychom posílili už některé nástroje, které máme. Děkuji. Thank you. Děkuji. Lambert van Nistelrooy. <clears throat> Protože tady máme ten, tuto zprávu. Je to velice dobrá kombinace s předchozí zprávou, kterou jsme diskutovali a je to možnost sledovat eh, makrofinanční vývoj v zprávě a řízení. Děkuji za všechny informace. Je možné, abychom my v tomto výboru měli tuto zprávu opravdu na programu, ne jen tak to prostě rychle to prohlédnout, ale eh, mít eh, důkladnou orientační diskusi o výkonnosti evropské politiky jako takové, o tom, jak se to eh, provádí. To by bylo nutné. Jsou tady obrovské rozdíly mezi zeměmi. My potřebujeme jít ještě trošku hlouběji do této zprávy. To by nám pomohlo eh, i v té širší diskusi o výsledcích, eh, kterých jsme dosáhli v tomto období a o zlepšení, které můžeme eh, navrhnout do dalšího období. Nejde mi teď o samotný obsah, ale kdyby něco takového bylo možné, velice by to bylo užitečné. Jsou tady některé body, ve kterých bychom opravdu mohli jít hlouběji. Ano, děkuji. Čili to není otázka? Lépe řečeno, je to spíše na mě. My to probereme dneska ještě s Korin a nyní prosím Jan. Já mám dvě poznámky a dvě otázky. První poznámka je opravdu důležité, abychom takovou zprávu měli před eh, schromážděním, protože to vlastně pak spustí diskusy. Já souhlasím, že bychom měli mít čas si to přečíst a pak teprve klást otázky, čili to jen do budoucna. Eh, druhá poznámka já jsem dobře, příjemně překvapen o tom, jaká pracovní místa byla vytvořena eh, ve Velké Británii eh, díky tomuto fondu. To je velice dobrá informace před hlasováním v referendu o setrvání eh, Británie v EU. A mám dvě otázky. Jedna se týká MFF. Loni jsme měli informaci, že je ten problém, že peníze se vyčerpaly a současně vidíme, že mnoho členských států ještě není připraveno čeli eh, neutratilo své peníze a pravděpodobně je ani nedokáže utratit. A na druhé straně je eh, nedostatek peněz v rozpočtu. Znamená to, že ten roční eh, rozpočet a ty platby jsou tak nízké, že i když je tady nízká úroveň výdajů, tak stále ještě chybí peníze? To je velice důležitá otázka, protože mnoho kolegů eh, v rozpočtovém výboru neznají tato čísla a myslí si, že díky nízké výkonnosti některých členských států je možné ušetřit peníze ale přitom my jsme v situaci, kdy nemáme dost peněz ani v případě nízkého čerpání v některých státech. To je velmi důležitá poznámka pro nás, pro všechny. A ještě poslední věc k ukazatelům. O ukazatelích jsme diskutovali, ale diskutujeme o nich i nadále. Poslední eh, diapozitiv, ten byl trošku jakoby nedokončený u těch ukazatelů. Můžete nám vysvětlit? Eh? co to bylo za ukazatele, jak byly použity. To je dost důležitá otázka. Já jsem to eh, nestačil eh, si vysvětlit, protože to bylo nedokončeno. No, jak v současné době fungují ty ukazatele? Maria Irigoy. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych dodala ještě něčemu k tomu, co řekl Jan Olbricht. Tato zpráva je nutná, je velmi užitečná, protože známe e, účinky politiky soudržnosti. Já to chápu tak, že soudržnost to jsou investice, to je růst. A promiňte mé pochybnosti u některých e, protikrizových opatření, které navrhuje komise. U Velké Británie je to hodně, pokud je o počet pracovních míst, ale dnes ráno jsme dostali poslední zprávu z OECD, kde je řečeno, že má země eh, bude mít 1,5 toto číslo. Eh, když je tady otázka eh, růstu, ptám se komise, když se podívá na výsledky a když vidíte rozdíly, které existují mezi severní Evropou a jižní Evropou, nemyslíte si, že by se tady eh, měly použít určitá opatření, eh, aby ten růst eh, byl vyšší v těch regionech, kde je to zapotřebí. A když existují problémy spolufinancování při použití fondů, protože není možné dodat v některých autonomních regionech ve Španělsku, není možné sehnat ty peníze na spolufinancování. Co se s tím dá dělat? Děkuji. Děkuji a nyní prosím další pan kolega. Ano, ano, to má otázka na komisi. Je jen jedna. Zdá se, že je všechno tak dohromady smícháno že když eh, eh, čteme zprávu ze 16. května, a to jsou platby členských států do politiky soudržnosti, vidíme, že v 2013 nároky eh, je 62 miliard. To je dvakrát více, než máme v rozpočtu. A ještě před prvním listopadem, kdy to má být zaplaceno a po listopadu, kdy to může být ještě placeno až v roce 2014, je to 16. Um, Tady je vlastně změna v závazcích. V některých eh, zemích se to nazývá dokonce eh, nadměrné závazky, overcommitments. Já myslím, že se toto všechno tak eh, promíchává v těch eh, finančních tocích, že to vůbec není jednoduché se v tom vyznat. Znamená to tedy, že podle současných eh, předpisů závazky mohou být udělány až na rok 2017 a země nemohou udělat nic a komise musí řešit peníze eh, země, které jsou na tom eh, hůře, 92% eh, průměrného HDP a pak jsou tady země, které jsou po dvou letech na tom lépe. To všechno se tak naprosto promíchává, že se z toho opravdu v tom se člověk nevyzná. Možná by měla být spolupráce mezi DG Regi a DG Rozpočet moc to nefungovalo v posledních letech. Já mám jenom jednu otázku. Jak analyzujete, jen v pár slovech, jak analyzujete to nové programování? Kdy proběhne nové programování? Eh, ve kterých zemích? Eh, a jaký typ eh, opětovného programování by to měl být? Protože mohlo by se stát, že v některých zemích by se prostě postupovalo stejným způsobem. Požádali by o peníze a koncem eh, období se ukáže, že eh, nedošlo k dobrému zlepšení, protože eh, to opětovné programování má dopad na časový harmonogram. Jednou jste se pokusili, pak se to nepovedlo a pak se zaměříte na úplně jiný projekt, když to začíná v roce 2013 například Čili to je moje otázka. Možná byste mohli eh, dát některé výsledky z toho opětovného programování. To by asi bylo nutné, alespoň u těch členských států, které eh, se tady eh, orientují na to nové období. V této fázi už tady není žádný další požadavek a já tedy se obracím na komisi. Já se pokusím odpovědět na vaše otázky a děkuji vám za ně a pak možná to doplní kolega. E, čísla o e, vytvořených pracovních místech, ano, to každého velice zajímá. E, z tohoto důvodu jsme využili eh, síť eh, hodnotitelů, děláme to už několik let, a háda, eh, požádali jsme je, aby důkladně proskoumali ta čísla, abychom chápali, co se děje. A tato zpráva bude tedy k dispozici za pár měsíců, čili můžeme vám toto předložit. Zpráva o vytváření pracovních míst členských států abych odpověděla na tom, jak funguje a jak se vyvinul soubor ukazatelů. Eh, nařízení eh, v současné době eh, představuje velice slabé ukazatele. Nařízení říká, že je omezený počet ukazatelů, které se kvantifikují. a náš minulý generální ředitel nás požádal, abychom se pokusili zlepšit situaci. My jsme tedy jednali eh, s experty v členských státech a řekli jsme jim, prosím, eh, pokuste se maximálně použít omezený počet ukazatelů, když jsou relevantní, abychom něco mohli mít v agregované podobě na úrovně EU. To byla taková gentlemanská dohoda mezi komisí a členskými státy. A my jsme časem rozvinuli tuto praxi ale je to stále ještě v pilotní fázi. Já si tedy uvědomuji eh, to, tento aspekt. Máme některé dohody, že když chcete agregovat údaje, zejména doufáte, že všichni použijí stejná měření a že všichni použijí stejné definice. Eh, pak eh, jsou prostě takové situace, že jsme se dohodli, Eh, o podávání eh, v určitém časovém horizontu a pak najednou jedna země to začne eh, předkládat v jiném časovém horizontu. A takovéto věci jsou, které nám v současné době věci stěžují. Když bude v příštím období povinné používání ukazatelů, tak už to problémy nebudou. Pokud je o vytváření pracovních míst, Nejdříve je tady časový nedostatek času. Jsou to údaje za rok 2011 a také e, čísla za, o vytvořených místech, e, které získáme až poté, co se projekt ukončí, čili vždycky je tady velké časové spoždění. E, pak jsou to neúplné údaje, protože některé státy to používají a jiné to používají nesprávně. A také se tam nezahrnují pracovní místa vytvořená jako Eh, výsledek eh, použití financí ERDF. Eh, tady se vyškolí lidé, pak se vyhodnotí charakteristiky těch lidí a co se s nimi stane po školení. A my musíme sledovat, zda se vytvářejí pracovní místa jakožto důsledek podpory podnikům na výzkum a inovaci. Chtěli bychom tedy jít ještě hlouběji do těchto aspektů a budeme i nadále zveřejňovat tyto údaje i v průběhu, dalším průběhu tohoto programovacího období. A poznámka na pana Van Nistelrooy. E, pokud jde o další e, zprávu, tak tady ano, mohu vás informovat, že právě parlament schválil e, usnesení k této věci. A 11. dubna eh, je to tedy už dispozici určitou dobu, ale můžeme s vámi o tom znovu diskutovat. Otázka nedostatku peněz v rozpočtu. No, já myslím, že se to formuloval velmi relevantně. To je problém. Jestliže členské státy zvládnou eh, utratit peníze, eh, které jsou jim eh, vyhrazeny, pak tady bude obrovský tlak na rozpočet nadcházejících letech. V současné době tady máme 55 finančních prostředků, které se mají vynaložit do roku 2015. Tak to spíše 55 zdrojů kde požadavek na platbu má být předložen komisi. Je to, abych to úplně přesně definovala, eh, protože někdy přicházejí pozdě ty požadavky na platbu. Čili to jsou asi ty hlavní body. A teď ještě opětovné eh, programování, závazky a platby. Eh, opětovné programování se týká závazku. nikoli plateb. Nicméně vidíme tady určité riziko, a my jsme to zmínili v závěrech strategické zprávy. Vidíme, že tady jsou velká spoždění v některých oblastech a je tady také overbooking v některých jiných e, oblastech. Vidíme, že tady je potenciál, že členské státy se na nás obrátí e, v roce 2014 nebo dokonce i 15 a budou žádat eh, nové programování toho, co bylo overbooked. A my eh, samozřejmě uděláme to, co říká strategická zpráva. Některé členské státy se snaží v roce 2014 až 15 nově programovat oblasti, kde je snadné ehm, vynaložit peníze, jako třeba místní silnice. A my říkáme, že každé nové programování se musí Um, směrovat tam, kde se maximalizuje dopad na vytváření pracovních míst, alespoň v této fázi programovacího období. Vidíme, že jsou tady rizika a proto chceme tyto věci jasně předložit na stůl, diskutovat o nich s vámi a s radou i s členskými státy, abychom se na věci dívali transparentně a abychom řekli, kde jsou rizika. Pokud jde o podrobnější informace o novém programování, myslím, že něco je tady v tomto textu eh, tabulky 73 a 74. A tam je dost podrobností, ale můžeme poskytnout ještě i některé další, budete-li chtít. Doufám, že jsem odpověděla na otázky. Děkuji vám. Jsou ještě další připomínky? je tady také jedna jasná věc, vzhledem k tomu, že přijde celá řada dalších požadavků v novém finančním období, tak je jasné, že tady mohou nastat problémy, takže se vlastně opakuje to, co se dělo již v minulosti. Takže to není vlastně nic nového a je to smutná věc. Chce ještě někdo něco dalšího dodat, jako třeba John? Já vzhledem, ano, vzhledem k tomu, že jsem tady. Ano, děkuji paní předsedkyně. Pokud se týče zaměstnanosti, tak tady chci vyjasnit dvě věci. Veronika vy zmínila také celou řadu, kde bylo vytvořené pracovní místa, například ve výzkumu a v malých a středních podnikujících. A toto také souvisí s otázkou paní Krel, protože nau není naším cílem vytvářet přímo pracovní místa. Infrastruktura vytváří místa, ale to jsou dočasná místa. Ale právě tato místa by neměla být počítána. Například, například ve stavebnictví, když jsou vytvořena tato místa, tak eh, to by nemělo být započítáváno, protože jsou přechodná. To potom vede k vytvoření bubliny ženy. A to je velice důležité. Vy tady často také hovoříme o nárůstu a ztrátě pracovních míst, ale celá řada pracovních míst jsou pouze přechodná místa a to musíme brát potaz, jestliže členské státy eh, se zabývají tím, do čeho budou v budoucnosti investovat, protože eh, pracovní místa to bude velké téma, které nebylo na pořadu pořadu dne v roce 2006, když jsme diskutovali o současném období. Pokud se týče nového Eh, programování. Máte pravdu, není to tak úplně jasné. Tematické reprogramování, které tady vidíte, tak to je většinou nové programování v rámci jednohového projektu. Jsou využity prostředky potom jiným způsobem, než jak to bylo původně naplánováno. Například je to posun mezi silnicí a železnicí nebo intermodální posuny, ale většinou se to odehrává v rámci hranice programu. Dochází také někdy k pohybu mezi fondy či programy. Některé RDF byly posunuty, přesunuty prostředky do sociálních fondů, ale máte absolutní pravdu to je potom změna plány využití závazků. A my také se zabýváme tím, zdali reprogramování je účinné, protože jestliže změníte využití, potom musíte také formulovat a definovat projekty. Takže čím později e, se to odehraje, tak tím složitější reprogramování je. Ještě jednu věc, na kterou jsem zapomněla. Otázka růstu a zaměstnanosti. Kde by se do těchto oblastí mělo nejvíce investovat. My jsme zde také prováděli analýzu, ale tady nemáme jistotu, kam by se mělo investovat, aby vznikla pracovní místa a růst. A je tady také otázka, co je první. Zdali chceme růst anebo práci. A my víme, že růst vytváří pracovní místa ale co vytváří růst, to je opravdu velká výzva a na to nemáme konkrétní odpovědi a to je oblast, kde chceme toto také diskutovat s akademickou obcí a mm, chceme na to eh, získat více názorů, protože to je důležité do budoucnosti. Konstance, mám ještě dotačečnou otázku. Znamená to, že číslo 400 tisíc nových pracovních míst, že to není výsledek ESF a vy nemáte žádnou statistiku, kolik lidí z 15 milionů účastníků projektu ze sociálního fondu dokázali najít práci po ukončení projektu. Máte takovouto statistiku, kolik lidí se potom trvale uchytilo? ES, hodnocení ESF říká, že 12,5 účastníků se účastnilo e, příslušných opatření a akcí e, na podporu kvalifikací a e, hodnocení dospívá k názoru, že dvě celé miliony našlo práci po šesti měsících po ukončení projektu. Takže eh, my jsme dospěli k názoru, že toto je dobrá věc, ale tady našlo eh, eh, práci 2,4 miliony lidí, ale my jsme dostali potom také informace o vytvoření 400 tisíc pracovních míst, takže zatím to nedokážeme úplně dát dohromady. Ivars? krátká otázka. Co si myslíte o tom, že komise navrhuje zvýšení procenta sociálního fondu a oni chtějí minimálně 25% a to by mělo vést k růstu zaměstnanosti. Podle vaší analýzy je to správný přístup? či ne. Není to diplomatická otázka, můžete mi odpovědět diplomaticky. My se domníváme, že asi pravděpodobně ten vývoj nebude tak pozitivní. Opravdu vznikají rychleji pracovní místa? My o tom nemáme žádný důkaz, ale já jsem v, budou, v minulosti pracovala v Irsku v oblasti sociálního fondu a proto se také domnívám, že investovat do dovednosti pracovníků je důležitý faktor pro růst a to je také názor komisy. komise. Yes. Ke kolegovi Gudvanisovi. V Polsku byla vydána zpráva o sociologickém výzkumu o tom, o čem si lidé myslí, že na co by měli být vy, eh, vynaloženy evropské peníze a také občané v Polsku se domnívají, že většina peněz by měla jít na vzdělání, ne na ale v Polsku nikdy nikdo neříká to, co si myslí, ale možná, že tyto průzkumy veřejného mínění jsou správné. Z praxe víme, že státní intervenční opatření jsou uh, proč mají jenom statistické dopady nebo efekty, když když vytvářím uměle se státní podporou eh, pracovní místa, ať už to jde přes ESF nebo eh, pro opatření vytvářející pracovní místa, které jsou financovány národně a úmyslem byl, to při, ukazuje příklad východní Německa nebo Berlína, že v podstatě, abychom odstranili ty nezaměstnané z, ze statistik. A když to opatření doběhlo a mezi tím tedy to reálné hospodářství nějak nezapustilo kořeny, tak ten efekt nebyl dlouhodobý, udržitelný. Tito lidé se zase dostali z těch opatření ven a zase se jim zprostředkovávala práce, a dostali se do statistik nezaměstnanosti. Takže z tohoto pohledu já si myslím, že bychom se měli zaměřit na profil těchto podporných opatření z ze strany Evropské unie a soustředit se na to, co vytváří opravdu dlouhodobá pracovní místa. Protože i tedy ty různé výukové programy eh, vydržely v podnicích, eh, dokud byly financovány. Pokud nebyly financovány, tak eh, už to nebyla pomoc pro ten podnik a většinou teda ten člověk, který eh, ve součástí toho programu, byl propuštěn. To se nemusíme tady nic eh, nalhávat. A v těch státech, kde je nejvyšší eh, nezaměstnanost a tam by ta opatření měla být financována, ale když budeme diskutovat o tom, že zrovna 52% těch strukturálních fondů by mělo mít do SF v těch vyvinutějších regionech. To neukáže žádné efekty a já tomu teda nerozumím. Co říkal tady kolega, že když se říká, že to vzdělání je nejdůležitější odborná průprava, měli bychom se soustředit na kvalifikaci a s tou zlepšenou kvalifikací už jde jinak přistupovat na pracovní trh. Nemělo by to vypadat tak, že eh, budeme kvalifikovat jenom pro samotnou kvalifikaci. To bylo v 50 v 90. letech se eh, zase v Berlíně prostě vzdělávali lidé na povolání, které nikdo nepotřeboval. Takže já si myslím, že bychom měli k těm tématům eh, přistupovat pečlivěji a těm čistě statistickým datům přistupovat opatrně, ta ještě nevypovídají nic o té skutečnosti. Prostě pracovní místa jsou ta, která jsou opravdu udržitelná, dlouhodobá a nějak tak jsou pevně zakotvená v tom hospodářském systému. Tam si myslím, je důležité, aby podniky, které jsou v nějaké té úvěrové pasti, protože odpadá i bankovní sektor, aby i tyto podniky mohly pracovat eh, ve zdravém pracovním a výrobním prostředí. To chápu, ale abychom tady nevytvářeli nějaká umělá opatření, která nepomohou zaměstnavatelům, protože budou mít nějaký jenom krátkodobý efekt, a v podstatě jenom budou sloužit k očištění té statistiky. Děkuji. Děkuji. Jestli chce komise reagovat, dám jí slovo, jinak děkuji všem za účast a uvidíme se opět ve tři hodiny.